myself, uh, thank you. I think we'll start the meeting now. I know... Zahájíme jednání. Vím, že několik z vás poněkud uvízlo v závějích na různých místech, ale v první řadě přijmeme pořad jednání. Děkuji vám. Byla tu žádost od zpravodaje a několika stínových zpravodajů, kteří žádali o odložení dnešního hlasování o návrhu zprávy CCTV. A my jsme s tím souhlasili, to znamená, že hlasování je nyní naplánováno na 20. a 21. března na zasedání výboru. Je tu několik eh, sdělení předsedkyně. Za prvé, eh, stanoviska, která měla být obdržena evropský, eh, s národními parlamenty, která označují nesplnění ohledně zásadě subsidiarity, byla sdělena Evropskému parlamentu v rámci lhůty, která je v článku 6 protokolu 2 Lisabonské smlouvy. To rovněž souvisí CCCTV a je to eh, v dokumentu v, na webové stránce podbory, je to pod bodem 4 také vám chci oznámit jednu opravu, pokud jde o nařízení o shortsellingu. Veškeré jazykové verze návrhu tohoto korigenda po přeskumu právníků lingvistů byl dán k dispozici v úterý 31. ledna všem poslancům ekonu podle příslušných pravidel a pokud nebudou žádné připomínky, tak toto korrigendum bude eh, předáno, předloženo parlamentu a na únorovém eh, plenárním zasedání příští týden bude považováno za schválené, pokud 40, alespoň 40 eh, poslanců nebo některé ze politických skupin nepožádají o hlasování. A konečně trialog o EMIR, což je legislativa o derivativech. Je to už šesté jednání, které se konalo 6. Eh, 30. Eh, eh, ledna, bylo dosaženo určitého pokroku a zůstalo pouze jedno nedořešené politické téma. A chystáme se uspořádat poslední trialog ještě tento týden. Zatím se předpokládá, že ve čtvrtek později odpoledne, ale ještě čekáme na definitivní potvrzení. Tolik sdělení. A nyní již přejdeme k bodu 3, což je řízení kvality evropské statistiky. A zpravodajem je pan Edward Cikluna. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Myslím si, že není, důle, není vůbec nutné zdůrazňovat význam toho, aby evropská statistika byla řízena kvalitním způsobem. Ať se podíváme kamkoliv, máme zde šesti balíček, eh, samotná smlouva, strategie 2020, anebo dokonce ty scoreboardy, tak všude všechny tyto principy vychází ze statistických údajů. A pos, jestliže nebudou tyto statistiky robustní a spolehlivé, tak poté se ocitneme na velice vratkých základech a může z toho také vzniknout celá řada problémů. Tato zpráva usiluje o zdůraznění významu posílení všech institucí, které zasílají statistické údaje. Zejména se to týká nezávislosti těchto institucí. Je zásadní, aby vláda neovlivňovala tyto instituce a aby tyto instituce, ať už je to Evropská centrální banka a další, aby byly respektovány a aby také byly dostatečně důvěryhodné. Je důležité, aby v těchto institucích také fungovala dobrá zpráva a řízení a to vlastně v rámci celého toho procesu vypracování statistiky, schromažďování údajů, eh, vytváření statistik a tak dále. Také je důležité, aby se řídili kodexem evropské statistiky a aby zde také byly dobré interní i externí auditní mechanismy. Zpráva také rozlišuje mezi odpovědnostmi a pravomocemi a žádá silnější závazek jak ze strany vlád, protože vlády právě poskytují velkou, eh, velký počet těch veřejných údajů a také eh, jsou zde i závazky pro samotné instituce. Dále je zde eh, důležitá otázka tzv. zdrojových údajů, které jsou právě poskytovány zejména vládou. Chceme, aby si vlády uvědomovaly svou odpovědnost. Právě vlády poskytují těmto institucím co nejspolehlivější, nejsrovnatelnější a nejsprávnější údaje, aby ty údaje byly také poskytovány včasně, protože víme, že právě zde dochází nebo docházelo v eurozóně k problémům. Chceme tedy všechny tyto věci podtrhnout. Dále, co se týče některých menších zemí, a nejedná se spíše o menší země, ale jde o země, které mají jaksi slabší mechanismy. Tam, mají, tam jsou určité výjimky k pos, o poskytování některých údajů. Nicméně dochází k, zde vlastně k znevýhodnění, protože některé údaje prostě chybí, nemáme je k dispozici a proto bychom chtěli požádat o to, aby komise poskytla když ne prostředky, tak alespoň dostatečné odborné poznatky k tomu, aby i tyto země poskytovaly spolehlivou a přesnou statistiku. Dále, co se týče um, zveřejňování, tak chceme, aby to zveřejňování bylo uživatelsky přívětivé, a to nejenom uh, vlastně to i pro um, všechny osoby, které jsou činné v politickém životě, Víme, že vlády se někde pokouší interpretovat statistické údaje vlastním způsobem a my chceme, aby každý mohl využívat ty statistické údaje přímo, ať i když to nebude odborník, aby i každý laik se dokázal v těch statistických údajích orientovat a nemusel spoléhat na výklad vlády. A je důležité, aby ta, ty údaje také byly k dispozici na internetu. Tyto údaje musí mít musí být také rozčleněny podle jednotlivých eh, členských zemí. Dále je také důležité, aby ty údaje mm, poskytovaly dlouhodobý pohled. Dostali jsme stanovisko výboru pro regionální rozvoj. Ten pokládám za, toto stanovisko pokládám za přijatelné, čili celkově mohu říci, že všechny skupiny se shodují na tom, že zde ještě celá řada kompromisních pozměňovacích návrhů a já doufám, že tyto kompromisní pozměňovací návrhy získají vaši plnou podporu. Děkuji. Thank you very much. Is there else that wishes... Děkuji. Chce si někdo další říct slovo? Mm, kolegové tady nejsou. Sven, prosím. Ne? Jen velmi stručně. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli jsou tu i ostatní. Eh, každopádně děkuji panu Fikunovi za výbornou spolupráci s ním jakožto se zpravodajem. a chtěl bych jen zdůraznit, že ve zprávě a v těch kompromisech budeme, doufám, také, jak jste říkal, trvat na tom, aby se zvýšila přístupnost údajů Eurostatu. Já si myslím, že Eurostat odvádí skvělou práci. Musím říct, že se zlepšili na mnoha frontách, kde byly v minulosti kritizováni a já si myslím, že další krok vpřed eh, je právě zpřístupnění údajů, aby všichni občané ze všech států měli pocit, že skutečně dokážou snadno najít všechny údaje, které se jich týkají Měli by je tedy zpřístupňovat ve svých eh, věstnicích a také eh, na svých webových stránkách eh, zpřístupnit grafy, vypracovávání grafů, jak činí i jiné statistické úřady. Já myslím, že Eurostat by skutečně mohl zlepšit viditelnost svých údajů. A chtěl bych říci, že Eurostat udělal dobrý precedens, když zveřejnili čísla u dluhů a deficitů, a to i tam, kde si nebyli jisti spolehlivostí údajů národních agentur. My si myslíme, Máme k tomu i takový pozměňovací návrh, s kterým eh, pan zpravodaj naštěstí souhlasí, že Eurostat by tohle měl dělat pravidelně. Zveřejňovat údaje, ať už se jim zdají správné nebo ne. I kdyby o nich měli nějaké pochybnosti, nebo kdyby bylo podle nich možné zlepšit způsob, jakým národní statistické úřady sbírají údaje. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji. Vicky, chcete se ujmout slova, pokud jde o řízení kvality evropské statistiky? Perete si slovo? Abych to trošku přeformulovala? Ano. Jen chci zareagovat eh, na to, co říkal Sven. Já nepodpořím pozměňovací návrhy 25 a 26, nicméně 27 a 28, ten ano, ne, že by samozřejmě neříkal relevantní věci, ale můj pozměňovací návrh 35, který bych byla ráda, kdyby se podpořili, který je o tom, aby se znovu nastolila rovnováha mezi včasností a kvalitou informací oproti e, nákladům na výpočtu a přesnost takže když máme k dispozici nějaká data, měla by být kvalitní a přesná na jedné straně a na straně druhé. Vy se měla dostat, nám dostat včas a někdy není možné všechna data schromáždit dostatečně rychle. Takže jsou to dobré připomínky, já podporuji to, co říkáte o tom zveřejňování některých pohledávek ale každopádně vám děkuji za to, že jste to zařadil, tuto zprávu. Podíváme se na ní ještě později podrobněji. Thank you very much. Um, uh, I too would like to... Děkuji. Také chci poděkovat za sdílení toho břímně statistik. Zatím se zdá, že je to tak trošku rozstýleno napříč předsednictvem. Jean Paul, chcete k tomu ještě něco poznamenat? Ještě někdo? Až bude slyšení? Je, možná až bude slyšení. Jinak žádná připomínka. Je všechno v pořádku. To je dobře. Budeme o tom brzké době hlasovat. Paní Šuntis? Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Pan Šuntis. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Promiňte, že eh, jsem vás přerušila, já jsem se hlásila slovo. Samozřejmě za chvíli budeme hlasovat. Takže, jak si i na základě toho hlasovacího seznamu dovolte, protože je to důležité, abych eh, tady zdůraznil několik bodů. Jednak my jsme předložili Pozměňovací návrhy eh, vidím, že zpravodaj je nepodporuje, takže mi dovolte, abych eh, k tomu řekl pár věcí. Ta první se týká pozměňovacího návrhu eh, číslo 6, tam, kde zpráva říká, samozřejmě velmi správně, že krize vede k pokušení dělat eh, statistické podvody a různě míchat eh, statistické údaje. A jak už jsem říkal posledně a uvedu vám k tomu i další informace, tady je takový obecný problém. Ještě předtím, než nastala krize, zpracovávání a eh, důvěryhodnost údajů i Eurostatu a ne jen členských států se ukazovalo být nevždy úplně správným. Vzpomeňte si na to slavné slyšení o SWOPS, tehdy se to týkalo Řecka, myslím, to bylo v březnu 2010, paní předsedkyně, a tam se ukázalo, že tohle je praktika, která existuje i v jiných státech. Byla to taková obecná, eh, zcela legální, přestože neetická, podle toho, co říkal tehdy komisař eh, praxe. A Eurostat nevysvětlil, proč eh, toto kryli, proč to tolerovali. Takže je tady skutečně otázka zodpovědnosti a politických eh, záměrů. A to nejen eh, v době krize, ač ta zpráva velmi správně říká, že v době krize je pokušení eh, změn, změn nebo podvodů v statických údajích trošku větší. A potom další věc jsou ty indikátory. Já vím, že to není hlavní téma zprávy, ale myslím, že je dobré, abychom sledovali i indikátory ekonomické a environmentální. My jsme už k tomu měli další zprávu. Já si myslím, že by nebylo tak těžké, pokud bychom přijali tento pozměňovací návrh, to tam zapracovat. A nakonec, a v tomhle souhlasím, myslím, že se všichni shodneme, e, že je třeba, aby statistické úřady, úřady, které zpracovávají statistické údaje, byly nezávislé. Nicméně rámec jejich práce přece jenom otvírá dveře určitým politickým zásahům. A abych to uzavřel, ta otázka statických údajů je teď pro Řecko velice důležitá. Eh, ekonomičtí kontroloři eh, řekli, eh, že v roce 2009 byly údaje zkresleny z politických důvodů a jedna je otázkách politické zodpovědnosti. Vložil se do toho i Eurostat a já nevím, co se má stát dál, ale myslím, že možná nějaké slyšení, pokud bychom sem dostali nějakého zaměstnance Eurostatu, který by nám mohl říct něco o tom, jak to tam funguje, abychom se podívali také na to, co říkáme ve zprávě, abychom se zajistili, že Eurostat bude fungovat nezávisle. To by bylo opravdu užitečné. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji. Thomas Mann. Já bych velice rád odpověděl řeckému kolegovi. Celou řadu let se na evropské úrovni činili pokusy sbírat údaje na evropské úrovni, ale tomu bylo zabraňováno. Šéfové státu a vlád říkali, nenecháme si vystavovat vysvědčení z Bruselu a e, bývalý německý kancler řekl, nechci mít žádný dopis, který mi bude cokoliv povolovat z Bruselu, tečka. To vedlo k tomu, že se zjistilo, že vlastně evropské údaje nemohou být zhromažďovány, že to byla spíše taková instituce na okraji Eurostat a ne tak kompetentní, jak bychom ji teď chtěli mít. Krize vyjevila aspoň jednu věc jasně. Chceme-li navzájem spolupracovat, potřebujeme důvěryhodné údaje, potřebujeme zaručenou nezávislost, aby statistiky byly také kontrolovatelné. To je možné teď zabezpečit tím, že Eurostat teď může zasáhnout může analyzovat a může vydávat doporučení. O těch doporučeních se můžeme přijít, ale myslím si, že to je základní myšlenka, kterou přitom musíme mít. Chceme-li společně hrát, potřebujeme společná pravidla, a proto potřebujeme údaje, která se budou soustředovat na evropské úrovni. A na tomto základě se můžeme pokoušet potom jednat. A bude-li se Řecko toho držet stejně tak jako ostatní země, tak nebudeme mít problém, ale musíte se držet společných pravidel a postarat se o to, aby Evropský úřad pro statistiku měl takové údaje k dispozici, u nichž víme, že to jsou údaje odpovídající realitě a nikoli vzkreslené údaje. My nechceme mít prostě zkreslené údaje z členských států. Chceme mít údaje, které sedí, které jsou reálné a na to potřebujeme dozorčí orgán. Podařili se nám to dosáhnout, může se nám vytvářet společné Evropy. Jinak nemůžeme nic. Pane zpravodaji, měli jsme výbornou zprávu, je to dobrý základ pro naši další práce, je to dobrá zpráva pro naše občany a občanky. Thank you very much. Um... Děkuji. Takže, jak jsem říkala, budeme o tom hlasovat doslova za minutu a pak se to má dostat na plenární zasedání v březnu. Takže Jenom jedna, jeden takový element v odpovědi na pana Šuntise. Já souhlasím s jedním z těch prvků a to, že je škoda, že jsme se nesešli, abychom diskutovali o těchto dvě, dvě, dvou pozměňovacích návrzích. Všem s určitou změnou toho změní bychom se určitě dohodli. Já jsem se zabýval těmi environmentálními statistikami, takže já souhlasím ale to znění, které tam bylo, bylo trošku dvojznačné. A pokud jde o Eurostat, já nehájím žádnou instituci, ale já rozumím tomu tak, že neměli od rady mandát k tomu, aby prověřovali, aby auditovali veřejná finanční data, a to nejenom z jedné země, ale někdy nut. Um, thank you very much. Děkuji. Takže nyní již přistupujeme k hlasování jako takovému, přičemž hlasování o CCCTV se odkládá. Takže tím pádem máme trochu času navíc. Pascal? Pokud jde o tu um, spornou otázku řízení kvality evropské statistiky, tam bychom to mohli zvládnout dokonce i bez vaší hlasovací karty ale pokud ta situace nastane, tak já to budu brát na vědomí. Já jsem tu svoji také ještě nezapojila. Myslím, že jsme možná tím získali trochu času navíc, tím, že odpadá jedno hlasování, takže pak přejdeme okamžitě ke zprávě Arlin o zneužívání manipulace trhů. Takže jsme připraveni k bodu 5. Jean-Paul. Já se omlouvám, že žádám o slovo v této věci. Ale prosím, můžete technickým službám dát najevo, že tady špatně funguje tlačítko, špatně se tady zapojuje jack toho sluchátka, takže já chvíli slyším, chvíli zas neslyším, jedno slovo to vypadne a podobně. Takže zatím to zvládám, ale prosím vás, kdybyste to oznámila, možná Možná, že mě slyší v kabině teď. Dobrá. Budeme potřebovat technika, aby Jean Paulovi pomohl, protože on bude potřebovat, když bude muset mít tlum, nějaké tlumočení k dispozici. Ale ne, ono to, ono to jde. Já, já ještě rozumím, rozumím i vaši angličtině přihlasování, To ještě zvládám. We, we'll just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 že už Jean Paul a u jeho konzole je to, tam, to je o něco vážnějšího. Ano, je to nejspíš sabotáž. Okay okay, do we want to test that for whether... Takže uděláme ještě test, eh, jestli, jestli slyšíme tlumočení. Protože tu máme technika, který se tady teď pohybuje. Takže, já myslím, že to zvládneme. Ještě nějaké problémy? Já se mluvám, paní předsedkyně. Prosím, dovolte mi hlasovat bez karty, já jsem ji zapomněl. Tím, eh, s tím si budeme dělat starosti, až se dostaneme k hlasování za použití karty. Nyní pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti?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 5. Dobře, čili nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 15. Číslo 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní ústní pozměňovací návrh číslo 1, který se týká číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čili to nahrazuje číslo 16. 17. Číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím se dostáváme k číslu 20, ne? Čili ústní pozměňovací návrh 2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 Stanovisko Regi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Body odůvodnění 1, 2, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. E, číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Recital B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Recital C, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 celém textu v pozměněném znění a budeme to muset pečlivě spočítat a ověřit. Zahajuji hlasování. A poté připočítáme ještě ty hlasy navíc. 31 hlasů, eh, pardon, 31 lidí hlasovalo, končím hlasování. 29 pro, dva se zdrželi a kolik ještě lidí hlasovalo nebo ne, nemělo karty? Pět lidí navíc nemělo kartu. To znamená 34 pro a dva se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Děkuji. Tím končím hlasování, které bylo poměrně krátké, protože tu, to druhé hlasování jsme odložili. Poprosím vás všechny, abyste opustili tuto místnost, pokud eh, už jste, nechcete dále setrvávat a podíváme se na bod 6, který se týká obchodování zasvěcených osob. Okay, thank you very much. If, if we could... Děkuji. kdybyste se prosím trochu utišili, abych dala slovo zpravodajce. Excitement. Tak, ticho. A jen, aby nikdo nebyl na pochybách, máme tady kamery, Arlene, prosím. Děkuji, Sharon. Možná pro kolegy, kteří tu nebyli první den, eh, bych to krátce zrekapitulovala. Oč v tom eh, nařízení, v té směrnici jde, má zrevidovat směrnici z roku 2003 a udělat nařízení, které bude přímo platné po celé Evropské unii bude tam nová směrnice, eh, kde eh, budou eh, zavedeny sankce pro trestní sankce za obchodování za osob a tak dále. A bude to pro ty členské státy EU, které v současné době nemají trestní sankce za manipulaci s trhem. Je to velice důležitá součást evropské agendy, která má zvýšit důvěryhodnost našich trhů a samozřejmě vzhledem k tomu, že se rozvíjejí neustále globální trhy, tak je tady více možností s manipulovat. Jsou tam určité mezery, které chce ta revize právě ošetřit. Například eh, OTC, různé další finanční nástroje, eh, deriváty, potom snaha dát regulátorům možnost eh, prosazovat dodržování pravidel, protože nedostatek regulace potom vedl ke zavedení těch trestních sankcí, abychom měli tedy trestní i netrestní sankce a je tam samozřejmě také snaha snížit zátěž na středně malé podniky. Takže hlavní změny současné legislativy, které navrhuje komise, se týkají obsahu, eh, definice toho obchodování zasvěcených osob a tak dále, takže definice to je věc, o které se hodně mluvilo eh, se zúčastněnými stranami, potom eh, různá opatření na eh, zlepšení zjištění manipulace s trhem, transparentnost, větší pravomoci pro kompetentní úřady, jak už jsem říkala, ta otázka trestních nebo jiných sankcí. A jen bych se krátce zmínila o několika otázkách, o kterých se jednalo toho kulatého stolu, který jsme měli s evropským regulátorem 24. ledna. A potom eh, věci, které vyplynuly eh, ze slyšení. Samozřejmě, že chceme v tom dialogu i nadále pokračovat, neustále jednat eh, s těmi národními regulátory a s dalšími zúčastněnými stranami, abychom vyřešili některé ty otázky, které tam padly, abychom se pokusili pochopit určité problémy, o kterých jsme mluvili. Ale samozřejmě, že teď teprve ty informace zpracováváme, a budeme na tom ještě muset zapracovat, eh, než zapíšeme eh, nějaká nová, nějaká nová ustanovení. Takže co se týče rozsahu působnosti, samozřejmě musíme eh, rozšířit to pokrytí finančních nástrojů, se kterými se obchoduje mimo burzy. Myslíme si, že to je třeba zahrnout do článku 2. Potom definice relevantních informací, to je věc, která se objevila několikrát, dělá to starost celému sektoru. A to je proto, že ta definice se teď změnila, aby eh, tam nebyly zapracovány jen relevantní informace. Někteří říkají, že bychom tu novou definici měli zrušit, vyškrtnout, protože je příliš široká. Nicméně já si myslím, alespoň podle těch původních diskuzí, že eh, bychom měli spíše najít eh, nějakou lepší rovnováhu, abychom umožnili regulátorům skutečně řešit případy manipulace s trhem. Možná, že bychom měli prostě lépe definovat, co jsou relevantní důvěrné informace, protože tahle kategorie je nutná, aby bylo možné stíhat manipulaci s trhem, zneužívání trhu. Někteří také mluvili o tom, že tam není dost ustanovení, která zajistí přeshraniční dozor a to je skutečně otázka, kterou se musíme zabývat, protože když jsme jednali s regulátory, jasně se ukázalo, že je stále více takovýchto přeshraničních přestupků. Jeden regulátor nám zmínil případ informací, eh, které byly eh, prodány v sedmi členských státech a otázka tedy je, jak toto řešit. Eh, můžou vůbec ty národní regulační úřady nějak řešit tento zvyšující se počet přeshraničních aktivit, jakou roli by přesně měly hrát, to je zase, jakou roli by měla hrát ESMA. To je věc, o které bych chtěla mluvit se stínovými zpravodaji, než dospějeme k nějakému rozhodnutí. Potom je tady otázka o TF. během diskuze bylo eh, zjevné, respektive regulátoři říkali, že čím je trh fragmentovanější, tím těžší je zjistit případy zneužívání trhu. Takže když se podíváme na MIFID, eh, komise navrhuje, že bychom měli vytvořit nové OTF, což by ale podle mě stížilo práci regulátorů, trh by byl ještě fragmentovanější, takže zase bych eh, chtěla mluvit s panem Ferbetem, abychom mm, zajistili, že ty naše návrhy budou koherentní. No a možná bychom si měli jenom připomenout, eh, na čem jsme se dohodli v té zprávě Darkpool. Nehádali jsme novou kategorii OTF. Já si myslím, eh, že pro mě by bylo jednodušší najít nějaký efektivní režim proti zneužívání trhu, když ten trh nebude tolik fragmentovan. Potom je tam ta otázka regulace eh, obchodování s vysokou frekvencí, které může stěžovat eh, zjištění případů zneužívání trhu. Máme zprávu IOSCO, která ukazuje tři oblasti, ve kterých je eh, větší riziko HFT. Eh, je třeba zajišťovat stabilitu, odolnost trhů, jejich transparentnost a já myslím, že tohle musíme ještě proskoumat, abychom se nedostali do situace, kde to obchodování vysoké frekvence zavede nějaké nové praktiky na trhu. Možná, že to nedělá, ale může eh, to eh, zavádět eh, případy zneužívání, které mohou být potom používány ve větším rozsahu. Prostě se nám to ještě bude muset podívat detailněji. A samozřejmě, že bychom museli tu legislativu zajistit i do budoucnosti. To znamená, že se musíme podívat na nové technologie, na nový vývoj. Komise se chtěla podívat na takový takzvaný cold stuffing, spoofing, layering, všechny tyto praktiky, protože to jsou oblasti, ve kterých jakmile se naučíme zjišťovat nějaké podvody, tak eh, se to přesune zase do jiných oblastí, kde vzniknou nové podvody, takže musíme zajistit, že tím, že vyřešíme jeden problém, eh, ho nepřesuneme někam jinam. Teď eh, ty výjimky pro středně malé podniky. Já vím, že tento výbor už několikrát říkal, že bychom měli mít nějaký odlehčený režim pro středně malé podniky, nebo jim eh, dát k dispozici nějaké nástroje, které jim umožní eh, splnit naši legislativu. Já jsem pro, ale nejsem pro nějaký odlehčený režim, který by znamenal, že středně malé podniky budou moci zneužívat fungování trhu a nebudou za to nějak stíhány. To není v pořádku. Takže zase musíme najít nějakou stranu rovnováhu, nesmíme je přetížit, ale na druhou stranu jim nesmíme umožnit, eh, aby zneužívali nějakých mezer v naší legislativě. Potom e, je tady ta otázka vyšetřovacích, povin, vyšetřovacích pravomocí e, v MIFIDu článku 71. Některé národní úřady e, se obávají, že toto zředí jejich kapacitu a přístupu k údajům, které jsou pro jejich práci zcela zásadní. Paní předsedkyně to jistě bude za, zajímat Libe, ale hlavně se to týká MIFIDu, takže se toho musí ujmout hlavně náš výbor. Někteří regulátoři mají pocit, že e, tímhle se omezují jejich pravomoce přístupu k údajům. Musíme zjistit, jestli tomu tak skutečně je nebo ne. A také, myslím, že o tom mluvil pan Kent, je tady otázka, co s těmi řídícími pracovníky, kteří potom třeba e, obchodují e, a mají k dispozici důvěrné informace. Měli jsme takovou společnost ve Velké Británii, která věděla předem, eh, jaké budou eh, nákupy eh, na Vánoce, takže prodali akcie včas a vydělali tím 300 tisíc liber. Zkrátka, byly to důvěrné informace, informace, které se týkaly cen Já ještě nevím, jak tohle pojmout, ale myslím, že bychom se měli podívat eh, na možnost eh, takového obchodovacího okna. Zkrátka, eh, ti lidé by směli obchodovat jenom v určitém časovém období, intervalu. Nevím, na to se prostě musím podívat, rozhodně bychom to měli v tom nařízení nějak ošetřit. Potom, eh, jak vidíte, už se tam tady zahrnují i komodity a možná vás se nepřekvapí, eh, že trh chce, abychom nějak eh, oslabili ta ustanovení pro komodity nebo je přímo vyloučili. A já si myslím, že musíme zajistit, že jak Amar, tak MIFID budou ošetřovat otázku komodit. Já osobně si to myslím a myslím, že spousta kolegů se mnou bude souhlasit. Velmi mě těší, že komise do toho zahrnula i ty komodity teď se musíme podívat eh, na směrnici. Já jsem to nechtěla nechávat stranou, Sharon, chtěla jsem to eh, zahrnout eh, do té obecné diskuze o sankcích. Rozhodně bychom neměli ty trestní sankce definovat nějakým jednotným způsobem, alespoň teď ne, protože z diskuzí, které jsme měli s komisařem, je zjevné, eh, že se eh, tady trestní sankce zavádí vůbec poprvé a musíme se nejdřív podívat, jak ta směrnice bude fungovat, než ji zrevidujeme a než se rozhodneme eh, vytvořit nějaký seznam sankcí. Já tohle nechci dělat ještě teď, protože bych chtěla ponechat regulátorům jejich nástroje, nechci vytvářet nějaká ustanovení, která pro ně třeba nebudou vůbec v budoucnosti užitečná. A vzhledem k tomu, že oni řekli, že jsou pro možnost nějakých sankcí, tak je to věc, kterou bychom měli v té směrnici proskoumat. A neměli bychom je členským státům předepisovat nějak přesně, měli bychom jim ponechat určitou flexibilitu. Já myslím, že jim to uzavřu, aby měli trochu času i kolegové a stínoví zpravodajové, možná i vy budete chtít o něčem diskutovat. Děkuji. Very much. Děkuji. Paní sady SM za EPP. Ano, paní Pětekan se nemůže zúčastnit našeho zasedání a je to velmi líto, ale já představím její názory a připomínky. Takže ten základ, který nám tady představila komise, je kvalitní a zaslouží si podporu. Musíme rozšířit toto nařízení tak, abychom tím pokryli všechny eh, burzy, všechny místa, kde se obchoduje, abychom měli jednotnou eh, příručku z a abychom posílili také dohled a uplatňování sankcí, které eh, jsou uvalovány. Také je stěžejní, aby směrnice MAR byla řešena ve stejném čase jako MIFID, vzhledem k tomu, že tyto balíčky amer a MIFID spolu souvisí. E, ta fragmentace obchodování v důsledku vyšší konkurence a e, zvyšování e, počtu obchodovacích míst je jednou z, jedním z problémů a proto za účelem toho nového nařízení, které se to snaží řešit, bychom měli jít ještě dál. Na slyšení MAD jsme slyšeli zajímavý návrh, který řeší právě ten prvek té fragmentárnosti tím, že bychom měli skutečně přeshraniční dozor. Abychom měli tím pokryli jak ten trh, kde byly ty cené papíry uvedeny na trh, tak i možnost přeshraničního sledování, což by umožnilo přístup nejenom k transakčním zprávám, ale také eh, k dalším výkazům, k výkazům s příkazy, aby bylo jasné ne, nejenom eh, to, jaké příkazy byly vykonány, ale i jaké byly zadány. Samozřejmě, že bychom viděli, jak se to uplatní v praxi, protože některé ty takzvané čínské zdi ochrana dat a sdílení dat. To jsou všechno věci, které by musely být zapracovány do toho návrhu. Domnívám se však, že musíme v této věci udělat ještě víc. Obecně bychom měli také projít klíčové koncepce nařízení a to velmi vedlivě, velmi pozorně, aby bylo jasné, že je tam určitý manevrovací prostor pro odlišné národní přístupy, které by jinak vytvářely nerovné podmínky. Teď k samotným článkům nařízení v, a směrnice. Několik předběžných poznámek. Za prvé, definice, co to znamená, co to znamenají ty inside information. Pokud tam přidáme to, že pokud tyto informace by měly být považovány za relevantní um, investory, měly by být považovány za zasvěcené informace ale co je to precise a price relevant, to je důležité. Co jsou to přesné a cenově relevantní informace? S tím souvisí ještě to, že já se tedy domnívám, že by to mělo v nařízení zůstat, a to z důvodu toho, abychom co nejlépe postihli zneužívání trhu. A mohli bychom se pokusit tento bod ještě lépe dodefinovat, například prostřednictvím příkladů, ale nikoli prostřednictvím vyčerpávajícího seznamu. A pokud jde o vztah mezi správními a trestními postihy, tak a je potřeba obojích eh, postihů. Potřebujeme ještě vyjasnit, na co by se to změní mělo vztahovat i v jiných eh, legislativních nástrojech, nástrojích, jako je MIFID a CRD4. Nebis idem, to je zásada, která by měla být uplatňována nejen v přeshraničních případech, ale i na národní úrovni. A to je od paní Pětikanen zatím vše. Ona se jistě těší na spolupráci s vámi v zájmu toho, aby byla zpráva co nejlepší. Wolf. Děkujeme. Děkuji mnohokrát. Děkuji také Anelín za způsob, jakým přistoupila k tomuto tématu, především díky slyšení, které jsme měli 21. ledna. To bylo jistě užitečné. Všichni účastníci tohoto slyšení a potom také jednání, které jsem vedl odděleně, ukázali, eh, že Nezbytnost, kterou vidíme v přepracování směrnice, se skutečně zakládá na velkém konsensu. Změnily se okolnosti, máme tady nové obchodní platformy, eh, struktura obchodování vypadá dnes úplně jinak, vzájemné závislosti jsou jiné a jsou tady také nové technické možnosti ve vysokofrekvenčním obchodě, čili to znamená, že je změna užitečná. Zajímavé je, že komise tentokrát přepracování navrhuje ve formě nařízení i směrnice. A to už jsme měli u Bazilie 3 a 4 a účastníci trhu, ale i členské státy to zas až tak nevítají. Oni by dávali přednost tedy směrnici já jako člen této sněmovny se domnívám, že eh, bychom měli pracovat stále více s nařízeními, abychom zabezpečili praktické prosazování a věděli, co si přejí legislativci a aby to bylo identické potom ve všech členských státech. A že bychom neměli zbytečně Eh, vyčerpávat jiné možnosti. A teď k jednotlivým bodům. Annelín už je částečně zmínila. Problematika definice zasvěcené osoby, insidera, tedy je větší, než jsem se původně domníval. K tomu se musím upřímně přiznat. Vypadá to tak, že komise by chtěla ten pojem poněkud rozšířit víc, než bylo běžné. Ale to povede k tomu, že velice detailně a přesně budeme muset vystav, sestavovat seznamy těchto zasvěcených osob a to bude spojeno s velikým úsilím. Ale asi tomu nebude možno zabránit. Stakeholders, aktéři, s kterými jsme hovořili, se rovněž domnívají, že bychom od toho měli vzít odstup trochu, protože to bude mít prakticky negativní dopad. A sice to, co se pokusí, pokoušíme vlastně eh, umožňovat na druhé straně, to znamená mít tady vyšší závislost pladeb v možno, eh, ve formě eh, Eh, výsledků hospodaření podniku bude tady vlastně stíženo, protože dostane-li podnik takové obce, akcie, tak je zasvěcená osoba, ale když je velmi omezený v tom, aby disponoval těmito akciemi, buď aby je kupoval nebo prodával, pak tento instrument, tento nástroj bude doveden až do absurdnosti a to nám musí být tedy jasné. Druhá záležitost se týká otázky nezbytnosti informace zasvěcených osob dát do souladu s okamžitými hlášeními. Může se stát, že například nějaký podnik se rozhodne, nastartovat program zpětného odkupu akcí. Už došlo k slušnému příkazu na banky, aby se to v příslušném období provedlo a najednou se ukáže překvapivě, že E, tady hrozí velká ztráta, protože co já vím, nějaká fabrika v zahraničí nefungovala tak, jak se počítalo, muselo se zpětně vzít zboží a tak dále. A podle návrhu komise by tento podnik už nebyl schopen ten již umístěný příkaz, ale ještě neprovedený stornovat. A e, to znamená, aby tady ne, se nedostala do povinnosti obstavení, eh, tak by podnik, který bude jako insider, musel nechat prostě ten program běžet a musel by vlastně nastartovat ten zpětný odkup akcí, když by věděl, že je vlastně nemůže koupit v té situaci, v jaké se nachází. To znamená, to je otázka, kterou je třeba proskoumat. Zda tedy ta kombinace ad hoc hlášení, ad hoc informace a zasvěcená osoba, tak jak to navrhuje komise, může fungovat. A další otázkou, kterou navrhuje Anelín, se týká obchodů, které dělají dozorčí orgány, takzvaní directors. Tady na jedné straně by asi mělo smysl opravdu, abychom celkový objem zvýšit toho, co podléhá povinnosti hlášení, povinnosti oznamování, já bych řekl, že minimum by bylo 50 tisíc euro a dokonce bych byl ochoten jít až na 100 tisíc euro a akceptovat to jako mes. Druhá věc se vztahuje na interval podávání informací. Komise navrhuje, teď to je tedy pět dnů, komise navrhuje zkrátit to na dva dny. Já osobně na základě vlastní praktické zkušenosti, protože jsem členem dozorčí rady, byl tedy, než jsem vstoupil do politiky v jednom podniku, eh, musím říct si, tato lhůta může být zkrácena. Zda jsme u dvou dnů příliš nároční nebo ne, to nejsem schopen jak si odhadnout definitivně teď, ale byl jsem překvapen, když jsem slyšel ode všech partnerů v jednání, že je to nemožné ty dva dny. Já tedy sám jsem to dělal během dvou dnů, vím, že to není nemožné, ale možná je to obtížné a v některých státech je třeba se podívat, jestli je třeba čekat na výpisy bank, které dorazí až za dva dny či co, ale to zas není z toho rozhodující tendenčně bych řekl, jeli dva dny jaksi příliš krátká doba, tak bychom to možná neměli tak razantně zkracovat, ale trošku zkrátit by se to mělo. Poslední bod je whistleblowing. Tady musím říci, jakkoliv chápu, že na tom musíme mít zájem, tatsächlich in so gut wie allen Fällen äh, zu identifizieren, so bychom prostě identifikovali äh, tyto které Nevím, zda je to skutečně vhodný nástroj. Eh, v případě pochybností by to totiž možná šlo ruku v ruce s finančním odškodněním. A tím bychom mohli podněcovat pracovníky k tomu, aby jaksi udávali špatné chování a to považuji skutečně za nepříliš dobré a tady jsem velmi opatrný. A tady skutečnost, že v těch 27 zemích máme velké rozdíly, třeba také zohlednit, protože v našich státech existuje eh, je tedy možné pro následování podvodníků, ale v některých státech to vůbec možné není. Někde to dochází jedně na základě úzké spolupráce dozorčích a policejních orgánů a že se komise pokouší v tomto bodě Dosáhnout silné jednotnosti je rozhodně vítané, to bychom měli podpořit, ovšem otázkou je, zda tento případ tady bychom si měli vzít za podnět, abychom tak silně omezili práva subsidiarity a zasáhli do právního systému jednotlivých států. Vidíme, že je tady tedy třeba Eh, vyřešit ještě celou řadu otázek. Téma je nesmírně napínavé, ale doufám, že v nejbližších týdnech budeme moci vytvořit eh, větší jasno. Děkuji mnohokrát. Thank you. Um... Děkuji. Pascal? Ne. Zdá se, že se nepodařilo, jí nepodařilo dorazit. Děkuji. Já si myslím, že jako většina předřečníků můžeme být rádi a za zelené. Skutečně se těšíme z toho, že existuje směrnice a nařízení tak v té podobě, jak jsou předloženy. A myslím si, že z určitého, v určitých eh, aspektech můžeme zajít ještě dál, ale již teď to představuje dobrý základ naší práce a takovým tím prvním bojem bude, abychom skutečně ve všech těchto aspektech šli až na doraz. A zvláště jsme rádi, že došlo k harmonizaci, pokud jde o sankce, protože to je jedna z bilancí té první směrnice, která si zasloužila přepracování a doznala určitých změn. Pokud jde o rozšíření rozsahu působnosti, tak to jde také dobrým směrem. To všechno v diskuze v diskuzi podporujeme, je to také předmětem koncenzu a neměly by tam ohledně toho být problémy. Pokud jde o HFT nebo vysokofrekvenční obchodování, tak eh, některé, některé dozorčí orgány eh, navrhli, aby se šlo ještě dál, než jde text komise. A to v tom smyslu, aby se nejednalo jenom o zaznamenávání eh, transakcí, ale také všech příkazů, aby jsme viděli i potenciální manipulace mezi příkazy a transakcemi. Z toho důvodu bychom si přáli ještě posílení eh, tohoto rozměru toho textu, který, eh, který se týká vysokofrekvenčního obchodování. Abychom rozšířili větší pokrytí na více než jen pouhé transakce což je eh, protiargument, který byl vznesen, je, že je to nákladné, ale to nám nepřijde jako dostatečný důvod. Protože pokud zavedeme systém, tak to něco stojí a když eh, budeme tento systém řídit, to také stojí nějaké peníze a dohled nad ním, ale je to přece globální balíček pokud je potřeba in, něco zainvestovat, abychom mohli ná, náležitým způsobem nad něčím eh, vy, vyvíjet a provádět dohled, tak najednou všichni říkají, že je to drahé, ale já si myslím, že je to součástí nezbytných informací s ohledem na význam, eh, který HFT v současné době na trzích má. Další bod, a tady zřejmě bude určitý nesoulad, a to pokud jde o ty eh, whistleblowery, o ty vnitřní informátory, tak my eh, zelení si myslíme, že je to důležitý prvek toho systému, protože jsou tu pravidla, existují veřejné orgány, které se snaží nad tím mít odohled, a pak jsou samozřejmě individuální aktéři, subjekty. A ti v některých případech nechtějí hrát tu hru a je důležité, aby mohli dát informace, aby byli chráněni. Čili tady bychom rádi šli dál a předložili konkrétní návrhy na jejich dodatečnou ochranu dál nad rámec toho, co říká komise. A pak ještě dva poslední eh, body, a to jen velmi rychle. Eh, pokud je o takzvané proprietární obchodování, tak tady jsme měli mnoho příkladů eh, ve Spojených státech bank, které na vlastní konto Eh, uzavírali určité obchody vlastně proti tomu, co dělali pro své klienty. A tady si, se musíme podívat na to, jakými kroky bychom mohli eh, toto napravit, jaké by byly kroky v zájmu ve transparentnosti, abychom zabránili tomuto jednání. A tady bychom chtěli předložit ještě návrhy opět nad rámec toho, co už navrhla komise. A poslední bod se týká postihů osob, kteří eh, tedy provádí tyto praktiky. Zkušenost ukazuje, že někteří jsou odsouzeni k určitým finančním pokutám, ale přitom zůstávají v tom systému. S ohledem na to, o jaké částky jde, tak ty eh, finanční sankce je vůbec neodradí. A oni nadále pokračují ve své kariéře, ve své branži. A proto by bylo dobré, abychom se pokusili v některých případech zakázat výkon zaměstnání u osob, kteří byli odsouzeni za zneužívání nebo manipulaci trhu, aby je to skutečně odradilo, aby si nenašli jenom novou banku, nového zaměstnance, kde budou pokračovat ve svých praktikách. Takže tolik několik eh, prvků, jimiž bychom rádi přispěli ke zlepšení textu a samozřejmě ta verze, kterou už máme teď na stole, je, je i tak dosti zajímavá. Děkuji. Děkuji. Nemám eh, tady napsané žádné další řečníky, kromě sebe samotné. Leda, že by Silví chtěla ještě něco říci? Ne, já souhlasím s mnohým z toho, co řekl právě Pascal. mé vlastní názory jsou takové, že spíš bychom měli jít dál než zpátky. Na slyšení jsme slyšeli některé hlasy ohledně toho, že jsou to určité pochybnosti o úrovni, o rozsahu e, manipulace trhů, že údajně je to možná poměrně malé. A myslím, že hned den poté jsme si mohli přečíst článek ve Financial Times, který jsem si schovala, a z něhož vyplývá, že ve Spojeném království se zdá, že pro, pro, dochází k velmi podivné aktivitě u zhruba třetiny fúzí. To se mi nezdá být v malém měřítku. Zdá se, že evidentně se něco děje a čím dříve budeme schopni to zachytit, tím lépe. Myslím si, že celá ta záležitost těch ředitelů a jejich akcí to je dost komplikované vzhledem k velmi eh, různorodé povaze těch podniků. Existují některé podniky, v nich chceme, aby eh, ředitelé byli zároveň akcionáři, zvláště pokud jsou to nějaké drob menší podniky, a pak když se dostaneme k větším konglomerátům, bankám a tak dále, tak eh, tam už začíná mít pochybnosti. A z tohoto důvodu ve směrnici o kapitálové přiměřenosti tam jsme vždy preferovali kapitálové nástroje, určité typy obligací, takzvané Coco bonds, protože možná, že jinak bychom mohli opravdu dělat s těmi akciemi různé věci, které bychom s nimi dělat neměli. A to je něco, co, čím bychom se měli zabývat v rámci kapitálových, kapitálové přiměřenosti, kapitálových požadavků Eh, paralelně s tím, co řešíme tady. Ale myslím si, že bychom měli také mít určitou filozofii ohledně toho, eh, aby jsme měli ten odrazující efekt, když se budeme muset nad něčím skutečně zamyslet, jestli stojí za to to udělat, tak to radši neuděláme. A některé nedávné případy ve Spojeném království ukázali, že když někomu jenom řekneme, nic, nic mi neříkejte, pak to musíme zjistit nějakým jiným způsobem a to je v pořádku, to se mi zdá, že není plně dobré. Mně se zdá, že pokud máme určité to okno, určitý interval, čas, v kterém lze obchodovat, tak to by možná bylo nápomocné jestli jsou tam nějaké relevantní informace nebo ne v těchto přiznáních, která jsou potom dávána, nebo ne, to je otázka. Teď pokud jde o HFT, já si nejsem tak jistá, jestli samotné ty algoritmy jsou eh, skonstruovány tak, aby manipulovali trhy, ale docela zajímavé jsou ty možnosti zrušení a to, že vlastně to zrušení toho příkazu může být manipulací že není to prostřednictvím algoritmu, ale jinými způsoby. A daň eh, z finančních transakcí, ta právě daní i ta zrušení, i ty obchody samotné, takže v tomto směru je to poměrně zajímavý způsob, jak eh, k tomu přistupovat. Kdybychom jenom ošetřili HFT eh, a takzvané prop trading, tak já bych tomu docela fandila ale pokud jde o zrušení za účelem manipulace trhu, tak to je něco, co budeme muset bedlivě sledovat, abychom, sledovat, abychom eh, maximalizovali naší možnost eh, tam zachytit eh, případy manipulace. Sylvie. Jenom takovou krátkou obecnou poznámku. Jen jsem chtěla říci, aby stínoví zpravodaji vždy měli eh, na mysli konzistentnost toho, co jsme vytvořili, když jsme eh, řešili tu otázku dozorčích úřadů. Tehdy jsme měli určité cíle a viděli jsme například při těch diskuzích o AMR, že když se potom provádí ty sektorové diskuze, že eh, se to trošku rozmělní. Já vím, že to není snadné, ale chtěla bych vás jen upozornit na skutečnost, že eh, zkrátka čím konzistentnější budeme, tak tím budeme silnější a i když samozřejmě nemůžeme všechno udělat hned, tak jsme si přece jenom přáli, zavést eh, určitou kontrolu zneužívání trhu obecně, manipulací obecně, jak na evropské úrovni, eh, tak na národní úrovni a to eh, zavedením toho jednotného evropského úřadu. Děkuji. Right. Um, well, we have... Tak Máme tady komisi Marie Terezu Fabikas, takže jestli chcete, máte teď možnost eh, si vzít slovo a potom vrátím slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za velmi konstruktivní diskuzi, která se ubírá stejným směrem jako návrh komise, to znamená posílení toho rámce, jak víte. Ten eh, návrh také odpovídá závazkům G20 a principy del Rozier, takže pro nás je velmi důležité mít eh, jediná jednotná pravidla a silnější pravidla, protože převádíme směrnici na nařízení právě proto, aby to členské státy nemohly si nějak interpretovat po svém. Ten text musí být tedy velice jasný, musí obsahovat eh, jasné definice. Někteří členové tady na výboru říkali, že ty definice nebyly úplně jasné, kdežto teď třeba relevantní informace budou muset být nějak ještě upřesněny, abychom měli text, který eh, zabrání eh, jakémukoliv odlišnému výkladu nebo jiným podmínkám při aplikaci. Chci jen říci, že pro komisi je velmi důležité, eh, abychom uchovali koherenci mezi revizí MIFIDu a mat, protože ty texty jsou velmi důležité, aby eh, podpořily efektivitu evropských finančních trhů a proto to musí být eh, skutečně konzistentní, co se týká našich cílů a našich zásad a my na tom teď pracujeme. Ještě takové tři drobnosti, eh, ke kterým bych se chtěla vyjádřit. Jedna ta otázka přeshraničního dozoru. My jsme se na to samozřejmě dívali, nicméně setkali jsme se s určitými potížemi, co se týká interoperability systému a také co se týká ochrany osobních údajů, ale jsme otevřeni jakýmkoliv dalším vylepšením toho textu. Myslíme si, že nějaké právní možnosti se tam najdou. Potom tady byla ta otázka neby se nedem. To je věc, která byla změněna právě v těch přeshraničních eh, situacích, ale nemluvili jsme o eh, případě, kdy se něco takového vyskytne na národní úrovni. Ovšem je samozřejmé, že když v jednom členském státě nějak postihnou nějaký přestupek určité osoby, bude tento přestupek trestán jen jedním druhem sankcí, buď trestními, anebo občanskými, administrativními sankcemi. Takže, jak už jsme říkali, na národní úrovni budou mít eh, regulační úřady vlastní pravidla, abychom ale zajistili, že ty sankce nebudou nikdy uplatněny dvakrát, což odpovídá eh, chartě základních práv a dalším pravidlům pro ochranu osob. Další věc se týká těch opatření úrovně 2. Byly tady dotazy, jak ten nový rámec nahradí ten starý. Já bych jen chtěla říci, že my chceme, aby toto nařízení vstoupilo v platnost eh, ve chvíli, kdy bude ukončena celá úroveň 2 Eh, bude to všechno schváleno komisí, budou eh, zavedeny ty závazné technické normy. A uzavřela bych to s tím, že se velice těšíme eh, na další diskuzi a že doufáme, že se dohodneme na textu, který skutečně posílí nařízení, zlepší integritu trhu, zvýší zájem investorů a zajistí skutečně rovné podmínky na evropské úrovni. Děkuji. Thank you very much, um, well, can, I thank everybody? Velice děkuji. Ráda bych také eh, ještě poděkovala za všechny komentáře, které jsou velice užitečné. Silvi, chtěla bych tě pouze ujistit, že v těch kulatých stolech jsme slyšeli velice jasné názory o tom, jak by se mělo mm, postupovat v tomto prostředí s neužívání trhu. Také jsem hovořila o tom, že se bude určitá zastřešující role. Nevíme přece, jak to bude fungovat. Paní Pětekanen, je to už věc, která, o které už jsme hovořili, takže já se na to ještě jednou podívám. Jedná se o definování těch informací zasvěcených osob. Dále zde byly otázky, které se týkaly přeshraniční spolupráce a také jak získat eh, tyto informace v reálném čase nebo jak získat přístup k těm informacím o těch příkazech. Komise sama hovořila o tom, že to je obtížné, ale zkusíme se podívat, jak by to šlo zařídit. Dále otázky pana Klince. Mám radost, že eh, zastává názor, že bychom zde měli být poměrně přísní. Otázka, zda postupovat eh, nařízením nebo směrnicí eh, u toho u toho kulatého stolu se hovořilo o tom, že státy chtějí směrnice, ale pak stejně chtějí vlastně přísnější požadavky na své národní úrovni, takže si myslím, že je lepší, aby bylo nařízení, aby byla um, cesta, která bude účinnější. Takže já jsem pro silnější regulaci nebo pro to nařízení, pro cestu nařízení. Dále jsem hovořila také o seznamu těch zasvěcených osob, to ještě přeskoumám. Dále jste také byl otázka, která se týkala těch programů zpětného odkupu akcí. Opět se na to ještě podívám přesně, na všechny odborné eh, technické detaily. Nevím, zda to bude možné v rámci tohoto nařízení. Dále zde pak byla otázka toho snížení eh, té lhuty z pěti dnů na dva dny. Mě by zajímalo, proč to nejde udělat za dva dny. Pokud tam bude problém, tak eh, pokud to nejde, tak jim nechci těm firmám ehm, dělat nějaké problémy, ale chtěla bych znát odůvodnění, proč, to, proč by to nešlo ve dvou dnech. Myslím si, že by bylo dobré alespoň stanovit cíl, eh, informovat ve dvou dnech a poté by mohly mít eh, firmy možnost eh, nějak vysvětlit, že to třeba nejde. Dále pak zde byla otázka těch informátorů, kteří poukazují na nedostatky. Pokud si přečteme článek v dnešních finanční, Financial Times, tak tam se hovoří o tom, že právě ten systém těch informátorů je velice dobrý a z toho důvodu Eh, jde o to, že i ti informátoři jsou ochotni svědčit proti svým eh, vedoucím. Takže otázka je, jak, jak to, že proč v tom USA to tak eh, funguje, proč jsou úspěšnější v tom, jak, postup, jak zasahovat proti obchodování mezi zasvěcenými osobami. Já si myslím, že právě tyto informátoři v tom mají klíčovou roli a že bychom je měli více chránit. Dále Myslím si, že co se týče těch, té směrnice o trestních sankcích, tak tam si myslím, že eh, zde nenarušujeme zásadu subsidiarity. Myslím si, že je důležité, abyste byli trestní sankce. Podívejme se na USA. USA může hrozit trestními sankcemi. Eh, může zde být trest eh, uvěznění, dlouhodobého uvěznění. Působí to vlastně odrazujícím způsobem. Také jsou zde zvláštní postupy DPA. Znamená to, že oni řeknou, že v tomto případě vás nebudeme trestně stíhat, ale dáme vám vysokou pokutu. A během posledních 23 eh, případech vlastně um, právě zaměnili to trestní stíhání za vysoké pokuty a získali asi 2,3 milionů dolarů. To znamená, že pokud tam bude ta trestní sankce, neznamená to, že ji musíte využívat, ale zároveň tam máte tu možnost ji využít. A já si myslím, že bychom měli dovolit eh, legislatorům, aby flexibilně využívali tuto možnost. Myslím si, že by bylo dobré, aby to zatím nebylo stanoveno příliš eh, podrobně, ale spíše dát tu možnost. Například v Německu je ústavní soud, který může přeskoumat eh, nějaké pozměňovací návrhy nebo novelizace. Celkově je to velice složité, ale myslím si, že nakonec celkově bychom zde neměli být přes příliš preskriptivní. Doufám, že jsem se vyjádřila už ke všem otázkům. Ještě pan Klin se ptal, eh, chcete změnit ten práh od 20 tisíc na 50 tisíc. Ano, já velice ráda um, si přečtu vaše případné návrhy, které se toho týkají. Mám jenom stručnou poznámku. Neříkala jsem, chtěla jsem říci, že nejste koherentní v té práci. Chtěla jsem říci, že během trialogu nejsou eh, členské státy, nepostupují vždy členské státy koherentně v tom, co vlastně schválili v roce 2010 v rámci eh, předchozí legislativy. Paní Kulárd říká, já vám důvěřuji a chci vás pouze podpořit ve vaší další práci. Předsedkyně. Rada bych položila otázku, nevím, zda to je na komisi nebo na tebe, Adlín. Uh, Hovořila si o možnosti odrazovací, od, odrazování, jak, jak to funguje v USA. Pokud bychom zde chtěli si ponechat tuto možnost, tak musíme být opatrní v tom, aby ta, ta možnost vy, zvolit nebo vybrat si mezi trestní a administrativní sankcí, aby to eh, nebylo negativní. Paní McCarthy, já si myslím, že je zde možné mít zde dvě možnosti. A určitě se na Evropské unii, na úrovni Evropské unie nemůžeme jasně stanovit všechny konkrétní příklady a jejich eh, řešení. Děkuji, říká předsedkyně. Máme zde stanovený časový rámec. Měli bychom eh, o tom hovořit 26. března. 24. dubna je Eh, lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů 4. května další diskuse a v červenci by se o tom mělo hlasovat. V září by se to mělo dostat na plenární zasedání. To znamená, že zhruba v březnu budeme hovořit o vaší zprávě podrobněji. Děkuji. A další bod na pořadu jednání je veřejné slyšení na téma návrhu daně z finančních transakcí. Toto veřejné slyšení má začít až v pět hodin, proto vyhlašuji půlhodinovou přestávku a poté budeme pokračovat. Takže pokud nemáte někdo nějaký jiný návrh, tak navrhuji půlhodinovou přestávku. Buenas tardes, señores y señoras. Continuamos con el siguiente punto del día. Takže eh, zahájíme další bod našeho dne a to je slyšení týkající se tématu návrhu daně z finančních transakcí. Jak víte, toto slyšení se koná na návrh komise o zdaňování financích transakcí. A cílem této diskuse je definovat základ této možné daně, definovat eh, také možný daňový typ eh, nebo možný typ zdanění finančních transakcí a definovat také možné aktéry či osoby, které by platily tuto daň. Kromě toho budeme diskutovat o tom, jak by se vybírala tato daň a jak by se uplatňovala tato eventuální daň z finančních transakcí. A nakonec také zanalizujeme ekonomický a finanční dopad, který by v hospodářství mělo zavedení tohoto typu daně. Jak víte, Máme tady čtyři řečníky, každý z nich bude mluvit asi sedm minut a poté dáme slovo eh, těm, kteří se budou eh, chtít účastnit diskuze. A na závěr si poslechneme paní zpravodajku Podimatu, která se zaobírala tímto tématem. A nyní dáme slovo panu Avi Nasi Persurovi, prezidentovi Inteligentního kapitálu. Máte slovo na sedm minut, prosím pěkně. Good afternoon, ladies and gentlemen. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobré odpoledne. Na úvod bych chtěla říci, že jsem strávil svou první část ehm, své kariéry jako výkonný pracovník v bance JP Morgan a také v dalších bankách, co by výkonný pracovník. A co se týče daně z finančních transakcí, tak jsem si tak jsem slychala různé argumenty, zejména um, těch, kteří byli proti. A já jsem zjistil, že na základě tedy mých zkušeností jsem došel k názoru, že zde jejich argumenty nejsou podložené. Objevují se hlasy, že tato daň je taková další bláznivá myšlenka evropských lídrů, která pouze přinese finanční armagedon. Další říkají, že to naprosto zničí likviditu, že to zničí daňové poplatníky a také, že to zabrání finančním a ekonomické obnově. Nicméně tato daň je mnohem více proveditelná, než by si mnozí mysleli a také záleží, jak tu daň stanovíme. Tato daň může být stanovena dobře nebo špatně a pokud bude stanovena dobře, tak může přinést řadu výhod. Ti, kteří jsou proti této daně, se domnívají, že ti, kteří prosazují, jsou pošetilí, že to je něco, co nemůže fungovat. A proto je dobré si uvědomit, že tato daň má velice dobré historické zázemí. Byl to eh, John Maynard Keynes, který navrhl tuto daň. Dále je zde nositel Nobelovy ceny James Tobin, který eh, o ní hovořil v roce 1971 v době zhroucení eh, bretonvonských institucí. A také v roce 2009 předseda eh, britské FSE Adar Turner rovněž navrhl, že tato dáň z finančních transakcí by mohla být eh, dobrou myšlenkou. Mezi těmito návrhy se velice často hovoří o tom, že daň z finančních transakcí je velice krásnou myšlenkou sama o sobě, že to je hezká teorie, ale že v praxi by to nefungovalo. Finanční trhy se totiž přesunuly z těch fyzických eh, obchodních míst do kyberprostoru kde díky několika kliknutím na počítači můžete přesměrovat své finanční transakce do určitých finančních center, kde jsou nejnižší transakční náklady, daně a kde je také nejmenší regulace. Je to velice hezký obrázek a já velice dobře znám ty argumenty, protože jsem je používal eh, v minulosti já sám. Nicméně, Proti eh, tomu je zde také eh, stanovisko Spojeného království, které říká pevně, že by toto daň podporovalo pouze tehdy, pokud by to byla globální tax, pokud by to byla globální daň, tak je velice zvláštní, že právě Spojené království stanovilo takovou první daň z finančních transakcí a přitom tedy Spojené království je vlastně jedním z takových hlavních finančních center světa. Uh, od roku 1986 používá vláda Spojeného království jednostranně zvláštní daň, daň z převodu eh, ve výši 0,5 která se týká všech transakcí ve Spojeném království a týká se to tedy akcí. Navzdory tomu, že ta daň nebyla nějak aktualizována, nebere v úvahu deriváty nebo další inovace na finančním trhu, a navíc eh, tato daň stále přináší 5 miliard dolarů každý rok. A důvod, proč tato daň funguje, zatímco třeba podobná daň z finančních transakcí, která byla zavedena ve Švédsku v roce 1984, nefungovala, je to, že to je daň, která spočívá na transferu vlastnictví a není založena na daňové rezidenci. Je zde nutné, aby ten transfer byl okolkován, aby, aby, byla, zaplaňo, aby byla zaplacena daň, protože jinak ten eh, transfer nebude právně platný. Institucionální investoři, kteří vlastní nejvíce aktiv eh, ve všech zemích světa, nechtějí mm, se pouštět do rizika. 40 eh, této daně je placeno zahraničními rezidenty. A nedošlo k tomu, že by ta daň jaksi vypudila daňové poplatníky, aby hledali jiné cesty. Naopak tato daň naopak ještě přitahuje zahraniční investory. Londýn není eh, pouze jediným finančním centrem, kterém, který má tuto daň z finančních transakcí. Jsou zde ještě další velice eh, výrazné finanční centra světa, jako je například Mumbai, Hongkong, Seoul, Johannesburg, Taipei. A všechna tato finanční centra společně získávají 23 miliard amerických dolarů každý rok. A to vůbec není žádný příslip, není to žádná teorie. Prostě každý rok z, to, z této daně plyne 23 miliard amerických dolarů. Um, všechny tyto daně jsou eh, jaksi, nebo lákají k tomu, aby se jim ti daňoví poplatníci vyhýbali. Je tedy důležité, aby tato daň z finančních transakcí odpovídala té výši transakce a aby také byla rozložena do různých nástrojů. Jsou zde eh, mnoho, eh, je zde mnoho důvodů k tomu, aby to, bylo, aby to byl jednoduchý systém. Evropská komise se ještě musí možná zamyslet nad tím, Eh, návrhem. Bankéři začali také používat argumenty, které se týkají likvidity eh, a hovoří o tom, že může dojít k finančním eh, problémům, jako v roce 2008. Ale hlavním, hlavním, hlavním opoškozením této daně by měli být ti, kteří jsou zapojeni do vysokofrekvenčního obchodování. A neměli by to být například lidé, kteří mají penzijní fondy nebo e, pojišťovny a tak dále. Protože mm, například v takových obecných portfoliích pro penze mm, se vlastně čeká dva roky, to znamená, že bych, jich by se to netýkalo. Bankéři by se možná mohli snažit eh, přesunout placení daně na své eh, zákazníky, nicméně zde to tedy nepůjde Naopak tu daň by měli platit manažeři hedžových fondů a investoři zejména, kteří se věnují vysokofrekvenčním obchodu. Bude to také daň, která bude vysoce progresivní. Obchodníci, vysokofrekvenční obchodníci používají argument, že tedy oni nabízejí likviditu, která je důležitá pro trhy. Nicméně to je klamavý argument protože když v, v klidných dobách, kdy, kdy trhy mají dostatečnou likviditu, tak je pravda, že zde vysokofrekvenční obchodování podporuje likviditu. Nicméně během eh, krizí se tito obchodníci snaží vlastně převést eh, a jak vysát ty prostředky a převést tu likviditu tam, eh, kde je to eh, nejvíce zapotřebí, jako tomu bylo v New Yorku v květnu, 6. května 2010. Takže zde ta, tato daň může navíc ještě zlepšit celý systém odolnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na sedm minut pan Solikapur, ředitel, výkonný ředitel Eh, máte slovo na sedm minut, prosím. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Takže vždycky je nebezpečné hovořit po panu Arenašovi. Ale jaký je vůbec cíl této diskuze? Je jich několik. Jedním z nich je mít určitý příjem od finančního sektoru, s myšlenkou toho, že finanční sektor by měl svou měrou přispět. Za druhé, že je tu globální nedostatek příjmů v Evropské unii, úsporná opatření, jak financovat veřejné globální statky, bojovat s klimatickými změnami. Za třetí, zlepšit fungování finančních trhů a za čtvrté, což s tím souvisí, minimalizovat pravděpodobnost finančních krizí. Já se domnívám, že tyto cíle, ať už se zde jí být jakkoliv náročné, se dají sladit s dobře nastavenou finanční daní. A já se vám pokusím nastínit, jak by to mohlo vypadat a jak se to může lišit od návrhu komise. Návrh komise je dobrý z hlediska toho celkového rozsahu působnosti finančních nástrojů a institucí, které jsou tím podchyceny. Pokud jde o ten princip eh, eh, vlastně bydliště, tak eh, ten rezidenční princip, tak mohlo by to fungovat s určitou mírou efektivity i na evropské úrovni. Ale čím více zúžíme šíři uplatňování této daně, tím méně ten princip bude fungovat. Určitě to nebude fungovat na národní úrovni. Vzhledem k omezené politické vůli, která v řadě zemí existuje, postavit se za tuto daň, tak i kdyby eh, to byl pouze jeden z těch 27 členských států, mohli by, měli bychom se dívat i na alternativy. A tady to, co říká Avenaš, dává smysl, pokud jde například o tu stem duty, kdy z minulosti jsme rovněž se poučili, že ta právní vynutitelnost těch transakcí by se dala uplatnit i na finanční transakci. To je princip, který eh, v podstatě funguje i v reálné ekonomice. Když si od někoho skoupíte kradené auto, Policie vám to může zabavit, i kdybyste to udělali v dobré víře, protože vás, váš nárok je jenom tak dobrý, jako nárok té osoby, od které jste to koupili. To, to tež by platilo i v rámci finančních transakcí. To znamená, že e, ta pobítka, abychom se tedy vyhnuli té dani, bychom by tu byla pobítka ne nenakupovat tu stejnou akci od určitého hedge fundu, pokud máme pocit, že nezaplatil finanční transakční daň, oproti trošku dražší, dražší transakce od lepší instituce, kde se ví, že, že daň zaplacena byla, tak ten operační, to operační riziko nákupu od takového neprověřeného aktéra je takové, že bychom to rozhodně neudělali v rámci analýzy přínosů a nákladů. Takže toto považuji za nesmírně důležitou metodu z hlediska nastavení té daně. A i kdyby e, se parlament rozhodl řídit tím rezidenčním principem, musí to být doplňující princip. Pokud jde o otázku těch některých výjimek pro prostředkovatele, ten návrh neobsahuje takovou výjimku. A já jsem často tento argument sám používal. Často se říká, že ta britská stamp duty funguje dobře, ale to je jen částečně platné. Z hlediska svého nastavení ano, ale jinak je to nepříliš dobře nastavená daň, protože dopadá většinou na koncové uživatele nikoliv na prostředníky. Takže tito zprostředkovatelé jsou v podstatě vyloučeni. Bylo by mnohem lepší, kdyby to se to dalo replikovat, aby to byla nižší sazba, ale která by platila napříč celým spektrem, spektrem včetně zprostředkovatelů. Takže třeba penzijní fondy to platí, zprostředkovatele to neplatí ve Spojeném království. To by mohla tudíž být, eh, mohl by to, by to být i příspěvek komise eh, ke zlepšení eh, tohoto nastavení. Co si myslím, že je obzvlášť důležité v návrhu komise, je, že současný přístup je příliš slepý, příliš nepřesný. Nebere v potaz to, že různé druhy finančních trhů fungují různě, že ekonomická realita se také liší a že různé trhy mohou mít různé mm, sazby, takže je to zatím tak trochu zablokované. Další důležitá věc. Stávající přístup se zaměřuje zejména na zvýšení příjmu, ale my doporučujeme odstupňovaný, sofistikovanější přístup k finanční, k daní z finančních transakcí, kde se primárně zaměřujeme, zaměřujeme na regulační cíl, to znamená na zlepšení fungování finančních trhů a na to, abychom se snažili omezit systémové riziko. A tím pádem ten příjem by nakonec byl výstupem daňového systému, který omezuje systémové riziko. Takže když máme derivativní transakce, jedna je přímo, jedna je na burze, jedna je mimo burzovní, tak máme samozřejmě vyšší sazbu oproti mimoburzovním, protože více přispívá k boji proti systémovému riziku. Nebo když je jedna jednodušší, jedna komplexnější, jedna transparentnější, tak samozřejmě za tu komplexnější by se platilo více. Nebo mezi akciovými trhy a trhy s obligacemi. Vzhledem k tomu, že eh, akcie je více volatilní, může eh, mít, se na ní vztahovat vyšší sazba než na obligaci protože u obligací roz, roz, se roz, hod, rozlišuje mezi uh, dluhopisy, které mají uh, krátkou a dlouho, delší maturitu. A nebo třeba swapy. Ty můžeme danit pomocí delta, což je ta samotná ekonomik, ekonomická substance toho, to znamená, do jaké míry se ta cena toho derivativa mění a kolísá oproti tomu původnímu aktivu. U obcí můžeme mít podobný přístup. Já budu of- mít oficiální návrh eh, pro parlament, kde eh, tyto podrobnosti vyložím. A ještě několik drobností, které řeší různé kritické připomínky. Růst. Údajně tím by tím utrpěl růst. Ale správnou otázkou není, jestli zvýšení zdanění o 50 miliard eur poškodí růst nebo ne. Správná otázka je, jak to udělat, aby to růst, aby jsme získali 50 miliard eur a co nejméně, co nejméně to poškodilo růst. Já jsem si jist, že odpověď na tuto otázku je taková, že vždycky to je s prostřednictvím zvýšení eh, daně z finančních transakcí, ne DPH a nebo jiných daní. Dále, kritika uh, stamp duty musíme si uvědomit, že v rámci Evropské unie akciové trhy již nepřispívají k, eh, k formaci kapitálu. V podstatě akciové trhy již se nepoužívají k získávání kapitálu, a naopak k jeho omezování prostřednictvím zpětných odkupů a podobně. A podobně je to na trhu s dluhopisy, kde se čím dál více používají eh, podnikové půjčky, Eh, oproti jiným část v Evropské unii, oproti jiným částem globální ekonomii. To znamená, že ten přínos pro získávání kapitálu eh, by, nebo ta škoda by byla minimální. A dále ještě k HFT. Ta omezená, ta myšlenka, že HFT obchodníci poskytují likviditu a tím nás tak trochu ukolebávají, ukolébávají to je falešná, eh, falešná bez, falešný pocit bezpečnosti. Když máme trh, kde 60 až 70 veškerých obchodů provádí eh, subjekty, které jednají podobným způsobem a které vlastně odvádí likviditu z trhu a penzijní daně teď platí, eh, penzijní fondy platí víc za transakce než kdykoliv dřív v minulosti, to není eh, úplně správné. Já vám děkuji, pane Kapure, a teď dávám slovo paní Griffith Jones Eh, ředitelce Financial Markets programu eh, na iniciativu pro politický dialog na Univerzitě Kolumbia. Sedm minut, prosím. Děkuji vám. Je pro mě velkou ctí mluvit v Evropském parlamentu o tak důležité otázce, jako je zdanění finančních transakcí. Já si myslím, že to je věc, jejíž čas nastal. Už se o tom diskutovalo několik eh, desetiletí, jak tady říkal eh, kolega Avinaš, eh, začal o tom mluvit Keynes, ale je to obzvláště relevantní v dnešní době. Má to totiž několik výhod, obzvláště v rámci současné evropské politiky. Za prvé, bude to znamenat značný příjem z daní v době, kdy spousta evropských zemí má velké veřejné dluhy a velké fiskální deficity. Tato daň by mohla být použita úplně anebo částečně, obzvláště pro některé země pro fiskální konsolidaci. Tohle je velmi žádoucí cíl. Jak říkala už Evropská komise i další, snížilo by to náklady na půjčky pro vlády, což je dobré pro růst a mohlo by to trošku eh, snížit eh, nebo zjemnit tu krizi vládního dluhu. Navíc tím, že bychom snížili deficit, eh, napomohli bychom soukromým investicím. Další potenciálně důležité využití je zdanění finančních transakcí, které by také bylo velice užitečné v současném evropském kontextu, kdy není dostatečný růst, eh, nízké investice, vysoká nezaměstnanost. A také v globálním kontextu, kdy je třeba zachránit planetu před klimatickými změnami, je, že daň z finančních transakcí eh, by mohla být použita buď na evropské úrovni, anebo vládami členských států na financování eh, navýšených investic do například zelené infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie, nebo by to mohlo eh, na pomoci eh, navýšení investic eh, do inovace středními a malými podniky. Mělo by to velmi dobrý efekt krátkodobě, ale zároveň by to napomohlo i dlouhodobě investicím a růstu. Pokud by některé tyto zdroje byly použity nepřímo, například tím, že by se navýšil kapitál Evropské investiční banky, tak ten pákový efekt vyšších vyššího objemu úvěru eh, do soukromého sektoru by měl ještě větší dopad na růst. Takže navýšení investic nebo navýšení úvěru je eh, mnohem jistější zdroj růstu, obzvláště teď v době, kdy soukromý sektor eh, nemá dost sebevědomí, nemá dost agregátní poptávky a má omezený přístup k půjčkám. A další užitečnost eh, té daně by bylo, že další daně by bylo možné snížit, anebo je méně zvýšit. Když eh, se podíváte na data, které máme, včetně zprávy Evropské komise, eh, že tato daň by byla progresivnější než daně jiné, uká- ukázalo se, že vzhledem k tomu, že chudé domácnosti Eh, spotřebují víc svých příjmů než bohaté, bylo by to vlastně i spravedlivé. Například učitel eh, rozhodně eh, utratí více svého příjmu než manažer fondu. A kdyby se nám podařilo díky této dani snížit například daň z příjmu, tak agregátní poptávka by se zvýšila a stejně tak růst. Daň z finančních transakcí by tedy rozhodně prospěla většině osob i ekonomice. Náklady by neslo jen pár lidí, hlavně ti, včetně tedy těch vysokofrekvenčních eh, obchodníků, jejich aktivity by byly tímto eh, výrazně omezeny. Ovšem, to jsou velmi silné osoby, přestože zastupují v podstatě jen velmi malou část společnosti, mají velký vliv. Další argument, eh, který tady padl proti dani z finančních transakcí eh, byl, že nebude dobrá pro růst. Už předtím se říkalo, že bude špatná pro likviditu a že není proveditelná. Tyto argumenty jsme už vyvrátili a tak se objevil nový argument, že daň z finančních transakcí je špatná pro růst. Paní předsedkyně, vy jste chtěla, abychom o tom mluvili. Eh, v našem dokumentu jsme udělali odhad na základě modelu komise, který ukazuje, že daň z finančních transakcí velmi pravděpodobně zvýší HDP a bude mít další pozitivní eh, dopady, o kterých jsem už mluvila. Původní verze toho modelu komise eh, v podstatě spočítala eh, dlouhodobou ztrátu HDP zhruba o půl procenta. Nicméně komise tento modul zmodernizovala, vzali v úvahu to, co říkal Sony Kapoor, pouze 50 investic evropských společností je financováno mechanismy, které by tato daň zasáhla. Protože většina přímých soukromých investic je financována úsporami a půjčkami od bank, které nebudou zdaněny daní z finančních transakcí, takže jen 15 financování společností přes eh, borzu, eh, bude touto daní zasaženo. A když vezmete toto v úvahu, tak eh, ten negativní dopad na růst bude mnohem menší. Evropská komise v tom svém zrevidovaném modelu předpokládá, že to bude minus 0,2 Nicméně existují ještě další faktory, které které byly v té původní studii, například, že snížení vysokofrekvenčního obchodování nebo jeho zrušení, což je velká část finančních transakcí, nebude mít žádný negativní dopad na růst. No, já si myslím, že to možná bude mít dokonce pozitivní dopad na růst, protože vysokofrekvenční obchodování je destabilizující. Takže ten zrevidovaný odhad komise říká, že negativní dopad na dlouhodobé HDP bude pouze 0,1%. Nicméně, jakkoliv jsou tyto odhady dobré, neberou v úvahu hlavní faktor, který by právě daň z finančních transakcí vyřešila, totiž že by dlouhodobě snižovala systémová rizika v ekonomice. Snižovala by e, riziko krizí v budoucnosti. Samozřejmě, že to neudělá ta daň z finančních transakcí sama o sobě. Jsou k tomu potřeba dobré eh, makroekonomické politiky, opatření zamezující krizi. Ale protože eh, daň eh, z finančního z finančních transakcí sníží vysokofrekvenční obchodování jeho objem obecně, rozhodně tímto svým způsobem předejde krizím budoucnosti. Víme ze studií, jako třeba studie Reinhardt a Rokov, že krize jsou velmi drahé. Většinou po každé krizi se HDP sníží o nejméně 7 A my velmi konzervativně předpokládáme, že daň z finančních transakcí sníží eh, riziko budoucích krizí pouze o 5 což by mělo dlouhodobý pozitivní dopad plus 0,35 A když eh, srovnáme eh, toto eh, s tím odhadem komise, jaký by to mělo dopad na soukromé investice a zkombinujete to s tím pozitivním dopadem, jaký to bude mít na růst, tak uvidíme, že tam bude zhruba čtvrt procenta navýšení. A myslím si, že musíme stejně jako James Tobin k tomu přidat pozitivní dopad vyplývající z toho, že když daň z finančních transakcí sníží příjmy ve finančním sektoru trošku tím, že se více zdaní a že se sníží eh, příliš eh, vysoké platy v tomto sektoru, tak to možná zabrání těm eh, nejinteligentnějším mladým lidem, aby pracovali ve finančním sektoru, aby tedy se nevrhali na finanční inženýrství, ale na takové to skutečné inženýrství, aby, aby se uplatnili v průmyslu, v inovaci a to víc než cokoliv jiného rozhodně podpoří další inovaci a konkurenceschopnost v Evropě. A ještě poslední věc. Jde totiž o to, že daň z finančních transakcí by nepřispěla jen k růstu obecně, ale že by přispěla ke kvalitnějšímu růstu rovnoprávnějšímu růstu, což je velmi důležité ve chvíli, kdy jsou tak velké rozdíly mezi příjmy různých lidí a navíc by to přispělo k udržitelnějšímu růstu, protože když to bude částečně financovat zelené investice, evropská ekonomika tím bude jen udržitelnější. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A Nyní má slovo paní Brita Bredon, prezidentka Evropské asociace. Please try to fix to the time. We are quite... Máte sedm minut, prosím. Well, having heard the first three speakers, it did occur to me maybe I should tear up my prepared... Velice děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat za to, že jste mě přizvali na dnešní zasedání. Zastupuji zde Evropské združení uh, Ehm, pracovníků ve finančnictví, zastupujeme Združení 17 členských států, ale také Švýcarska a Chorvatska. Nejsme lobbystickou organizací a také nemáme žádné, žádné zisky. Chceme spíše podporovat profesionální rozvoj všech těch, kteří pracují v podnikovém finančnictví a chceme také vystupovat co by zástupce reálné ekonomiky. Naši eh, členové našeho združení většinou pracují pro firmy, které buď něco vyrábí nebo poskytují různé služby. Jejich hlavním úkolem je řídit eh, rizika, která jsou spojena s podnikatelským eh, prostředím a také zajistit dostatečnou likviditu. Většinou tedy používají deriváty a to nikoli za účelem spekulací, pouze chtějí vyrovnat podnikatelské riziko těchto činnostech jsou eh, naši eh, tito pracovníci mm, vlastně klienti bank a nemáme žádný zájem eh, na tom, aby zde, mm, abychom činili nějaká rizika v rámci bankovních systémů. Chceme naopak, aby ten systém byl stabilní, aby odpovídal potřebám reálné ekonomice. Nechceme rozhodně, aby, to, aby se zde vytvářela nová systémová rizika. Naopak všechna tato opatření by měly posílit likvidní trhy. Jsem si velice dobře vědom eh, toho, že tato diskuse, která se týká navrhované daně z finančních transakcí, se zabývá mnoha velice citlivými oblastmi. Jedná se zaprvé o provádění nebo o, o tom, jak bude vypadat dopad na finanční centra, dále také účinek této daně a také na to, jak může tato daň působit odrazujícím způsobem ve finančním systému. Eh, my se nebudeme zapojovat do politické debaty. Chtěl bych eh, spíše přinést určitý osobní pohled. Hlavní principy které zde také zastupují eh, naše zástupci, jsou následující. Za prvé, silně podporujeme to, aby zde byla posílena finanční regulace. Za druhé, doufáme, že všechny diskuse o této dani se budou soustředit na skutečnost, kdo ponese náklady této daně. Zda to bude interně finanční sektor, nebo zda to bude přeneseno do reálné ekonomiky a zda nakonec ty náklady ponesou firmy, fyzické osoby nebo třeba penzijní fondy. Za třetí, doufáme, že bude zajištěno to, aby veškeré dopady provádění této daně neoslabily nový, nové finanční eh, prostředí. Se bych chtěla ještě zdůraznit tři oblasti, kde ještě musíme hovořit o dopadu této daně. Za prvé, jde o kumulativní úroveň daně z finančních transakcí v rámci finančních systémů. Údaje Banky pro mezinárodní platby ukazují, že jsou to právě koneční uživatelé, kteří jsou vlastně, kteří tvoří pouze malou eh, část eh, v rámci všech těch eh, transakcí z deriváty. Podle odhadů je to asi 5%, maximálně 10%. A zatímco tedy ta sazba daně se může zdát eh, co by velice nízká, tak eh, celkově v rámci bank to může být vlastně mnohem výraznější číslo. Za druhé, otázka je, zda to nebudou právě koneční uživatelé, kteří ponesou to kumulativní eh, břímě. Jak různí mm, členové tohoto výboru vědí, nebo jak hovořili o tom, tak Eh, je zde to, že je zde nebezpečí, že banky se budou snažit eh, vynahradit si ty náklady spojené s daní z finančních transakcí právě na konečných eh, příjemcích. A třetí argument je otázka, jak mohou na to právě reagovat tyto koneční uživatelé. Význam derivátů je to, že to má snižovat rizika v reálné ekonomice, má to také pomáhat podnikání. Koneční uživatelé mohou reagovat na vyšší náklady dvěma způsoby. Buď eh, budou méně využívat deriváty, a nebo změní své činnosti tak, aby jejich zajišťovací činnosti pokračovaly dále eh, bez ohledu na přímé či nepřímé náklady na daň z finančních transakcí. Všechny tyto následky budou špatné pro stabilitu a růst v Evropské unii. Snižování možnosti zajišťování přinese více rizika pro reálnou ekonomiku a také to bude méně stimulující pro růst a další eh, růst zaměstnanosti. Pokud eh, budeme, mm, pokud eh, vlastně přeneseme transakce s derivativy mimo tu mm, daň z finančních transakcí, jak to nakonec může oslabit finanční mm, regulační rámec Evropské unie. Je důležité, abychom chránili reálnou ekonomiku od nechtěných dopadů této finanční regulace. A jde o to, aby společnosti, fyzické osoby a penzijní fondy, co by koneční uživatelé, nebyli žádáni o to, aby právě oni nesli to břímně spojené eh, s daní z finančních transakcí. Chtěli bychom tedy požádat výbor Econ, aby hájil zájmy aby hájil výjimku pro konečné příjem, pro, pro konečné uživatele, výjimka právě, aby byl osvobozený od této daně z finančních transakcí. Víme, že tento návrh má ještě mnoho otázek, které se týkají prakticky, praktického využití, ale chtěli bychom zdůraznit tento princip a chtěli bychom zdůraznit, že je velice důležité, kdo nakonec ponese náklady spojené s daní z finančních transakcí. Děkuji za pozornost a těším se na případné dotazy. Děkuji vám mnohokrát, děkuji také, že jste udržel čas. Paní Podemata bude hovořit na závěr a proto nyní dáme slovo stínovým zpravodajům za EPP. Promluví pan Felpe, máte slovo, prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když posloucháme experty, tak máme dojem, že s daní z financích finančních transakcí prostě budeme mít zázračnou zbraň, ať už to budeme označovat jakkoliv. Ale řešení všech problémů tohoto světa přece neprezentuje tato daň, i když se to tak představuje. A když, když to slyším, tak to ve mně vyvolává pochybnosti. Musíme dávat veliký pozor na určité záležitosti, aby věci, které se ve světě dějí, se přesto nekonaly jinde, ale u nás už ne, ale přesto bychom byli konfrontováni pak s těmi problémy. Co tím chci říci? I v souvislosti s událostmi roku 2008 jsme zažili že otázky, které nejprve byly daleko, daleko od naší evropské ekonomiky, měly masivní dopad i na naše hospodářství v Evropské unii. A od té doby eh, pracujeme na nejrůznějších místech. Máme tady nehomoge, nehomogenní měnový eh, prostor a snažíme se ho přivést dohromady. A to jsou prostě překážky, na které narážíme a to všechno chceme teď možná ještě korunovat společnou daní. Tak jednoduché to nebude. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom to bývali museli už dlouho dávno zavést. Proto bych jenom potrhl to, co se tady vlastně táhlo jako červená niť veškerými statementy. Musíme velice bedlivě zvážit, co učiníme. Za prvé, koho tím dosáhneme E, samozřejmě, měli jsme to i u bankovního dozoru. Je jednoduché kontrolovat tradiční bankovní obchod, protože tomu každý rozumí. Ale to není zrovna problematická oblast, která potřebuje silnou regulaci, protože je relativně snadné zdanit něco, co nechceme mít zdaněno, například, co já vím, soukromé penzijní pojištění, e, soukromé tvoření majetku a aktiv a mnohé více. Ale je to snadné samozřejmě to zdanit, protože na to velice rychle přijdete. A tam nasadit páku, to se vyplatí. Ale nedomnívám se, třeba, že si myslím, že alespoň pojem daň v Němčině Eh, přichází ze slova štojern, což je zřízení. To znamená, člověk chce pomocí daně něco řídit, orientovat určitým směrem, ale tady mám skutečně pochybnosti, za je možné veškeré ty excesy, které jsme zažili, eh, jak si odstranit legislativou, rozuměj tedy daní z finančních transakcí, upravit to tak, aby už k tomu nedocházelo. Myslím si, že tady budeme spíš organizovat takové mechanismy vyhýbání se. To jsou věci, které nechceme, aby se konaly u nás, ale někde jinde, kde kam nedosáhneme, se stejně budou konat a budou mít dopad na nás. A další věc, o které jsem se chtěl zmínit a byl bych eh, také a rád, kdybych mohl dostat dodatečné informace. V současné době mám pocit, že děláme to, co tradičně dělá politika, když je nějaký problém na stole. A v Evropě to děláme dvojnásobně. Tak na evropské úrovni a na vnitrostátní úrovni máme celou řadu pravidel hry, která rozvíjíme regulatorně, eh, dozorčím způsobem, teď ještě v daňovém právu. Ale musíme dávat pozor, aby se nám záležitosti nevymkly z rukou abychom regulovali jenom do té míry, aby už se skutečně některé věci nemohly konat. A proto má zcela konkrétní otázka, jak lze zabránit tomuto efektu, aby překrývání, překrývání vnitrostátního a evropského regulování a evropského zákonodárství protože svrchovanost leží v jednotlivých eh, státech, aby nám to nezabránilo dosáhnout toho, co vlastně chceme. A ještě poznámka pod čarou. Měli bychom být poměrně opatrní u daňových příjmů, které ještě nemáme a už je vydáváme. Co jsem tady všechno neslyšel, kam bychom všude mohli použít a nasměrovat toto daň z finančních transakcí. No, to teda moje úcta, ale eh, pro jaký koň, to je spíš jako koníček, ale tohle by nefungovalo. Já říkám naprosto otevřeně, rizika. Můžete se prosím blížit ke konci, protože máte ještě poslední věto. Ano. Uh, členské státy nesou hlavní zátěž z finanční a hospodářské krize a proto by také státy měly být ti, kteří získají z takové daně a proto bychom se měli soustředit na to právě s ohledem na rozhodování na radě, pakliže na konci, co já taky chci, chceme mít takovou daň. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paně Ferbere. A seznam řečníků, které máme, nám tady na to, že by měl hovořit pan Lamer, pan Ames, June, Madelín a paní Hübnerová. Samozřejmě nejprve dostanou slovo stínový zpravodaj. Okay, so, uh, everyone who may... Že všichni. Takže Budeme pokračovat s, následujícím s nasledujícím eh, stínovým zpravodajem za ALDE, pan Klinc. Ale byl bych vám velice vděčný, kdybyste se skutečně mohl eh, vyjádřit velice stručně. Dvě minuty, prosím. Ano, budu se snažit být stručný. Po kolapsu Lehman Brothers jsme v rámci G20 rozhodli, že každý produkt každého účastníka trhu a každý soud chceme zregulovat podle vlastních pravidel. Dnes víme, čtyři roky poté, že jsme daleko vzdáleni od tohoto cíle. Máme tady veliké rozdíly v důležitých oblastech mezi Spojenými státy americkými a mezi Evropskou unii. A zcela jistě, podívám-li se na G20, máme veliké rozdíly i s ostatními zeměmi. Proto bychom měli vsadit všechno na to, abychom alespoň v rámci Evropské unie měli jednotný postup, a zejména co se týče konstatovat, že i tady už máme rozdíly a sice i u usnesení a rozhodnutí, která byla uskutečněna nedávno. E, máme prostě banklevy v nejrůznějších zemích, kde se prostě to liší a v některých zemích ji vůbec nemáme. Já nejsem proti zdaňování finančních transakcí ale bráním se tomu, abychom zaváděli FTT, když nemůžeme zabezpečit, že bychom skutečně potom měli jednotné FTT, alespoň v rámci Evropské unie. Bude-li to nakonec vypadat tak, jak navrhl prezident Sarkozy, v nutnosti to udělám já sám a pak se připojí tři, čtyři země, tak nám dojde k dalšímu zkreslení hospodářské soutěže a ne k rozvoji vnitřního trhu pro finance, který chceme. A proto eh, si myslím, že toto bychom neměli ztrácet ze zřetele jako cíl. Poslední řečník eh, vyjádřil pochybnosti o tom, že tato daň, pakliže by byla zavedena v Evropě, by mohla být zavedena globálně. Tady bych řekl, když bychom se dohodli v rámci EU 27, byl bych ochoten odvážit se toho pokusu a doufat v to, že bychom mohli přesvědčit i další země. Čili posledního řečníka bych se rád zeptal, zda se domnívá, že pakliže Evropa semknutě by zavedla takovou daň, zda by to byl pozitivní signál pro zbytek světa, anebo zda pochybnosti by naopak vzrostly. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Klinc. A nyní má slovo pan Kamal za SR. Thank you very much. Um... Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vaše příspěvky. Myslím si, že ta myšlenka, bylo pro mě velice zajímavé vyslechnout si eh, něco o té Tobinovi, takzvané Tobinově daně. A četl jsem něco o tom, že James Tobin was geniální, ale ten nápad nebyl příliš geniální. Pokud si přečtete určité, určitou literaturu, tak zjistíte, že žádná země vlastně nevyřešila bankovní krizi tímto způsobem. Myslím si, že se zde snažíme předejít dalším bankovním krizím, nicméně všechny tyto návrhy, které přinášíme tři roky poté, co začala bankovní krize, tak to vypadá tak, že stejně pokud by došlo k nějakému velké krizi, tak to zaplatí banko, tak to zaplatí daňoví poplatníci. Zatím se nám nepodařilo tomu zabránit, že jsme nedokázali vyřešit ten hlavní zásadní problém, což znamená z, e, vyřešit to, aby když zkrachuje banka, aby to nakonec zaplatili daňoví poplatníci. Dále, co se týče tedy té daně z finančních transakcí, tam se, zda to má skutečně mít dopad na bankéře a na banky. Uh, a dokonce zde zaznělo, že to opravdu tak není, že ty banky se budou snažit přesunout ty um, náklady na své klienty nebo třeba na ty, kteří mají penzijní pojištění. Otázkou je, zda, kam vlastně vůbec poplavou ty výnosy, zda třeba bude zde nějaký ten mm, fond pro eh, řešení krizí, ale jak zabráníte morálnímu riziku? A co se týče Evropské unie, jak eh, proč bychom ty peníze vlastně měli posílat do nějakého fondu Evropské unie, která nedokázala vyřešit tyto problémy s financemi? Mm, také si myslím, že mnoho lidí se domnívá, že by to bylo dobré pro podporu rozvojových zemí. Otázkou je, jak zabránit tomu, aby ty peníze neplynuly do zemí, kde je vlastně nefungující vláda. Jak se poučíme z té poslední finanční krize? Neměli bychom přistoupit k nějakému zásadnějšímu řešení, protože zde musíme postupovat spravedlivě. Měli bychom spíše zajistit to, abychom prostě zakázali to, že bankroty bank zaplatí daňoví poplatníci. A měli bychom zajistit, že právě ředitelé bank za to ponesou odpovědnost. Týká se to třeba jejich bonusů, protože právě ty bonusy v podstatě e, plynou z těch nákladů. Děkuji. Děkuji, není za zelené, má slovo pan Kafan. Ano, e, nebudeme tady vyvolávat debatu proti FTT. Já se chci jenom vrátit k příspěvku Markuse Ferbera, když říká, že on podpoří FTT za podmínky, že by to udělal celý svět, ale pan Ferber e, podporoval také výjimku Německa, když Německo to dělalo jako jedně, CDS totiž. A když se podíváme, eh, tak pan Klinz a jeho strana se zase účastní vlády, kteří právě chtějí jednostranně podepsat dohodu Rubik s Švýcarskem pro podporu této dohody. Čili každá země dělá své věci a jakoby náhodou, když se jedná o FTT, tak najednou to není možné. Dohromady v kontextu politickém eh, domnívám se, že je skutečně velice málo pravděpodobné, že by britská vláda akceptovala daň z finančních transakcí. Otázkou je, zda to můžeme udělat přece jenom na minimální úrovni, například v eurozóně, a to je otázka, kterou bych rád položil těm, kteří hovořili. Co se změní podle vaší analýzy, pakliže nás nebude 27, ale pakliže bude jenom koalice zemí, které to budou chtějí udělat, například eurozóny, a k ním se eventuálně přidruží ještě některé jiné, co to udělá s vnitřním trhem. Čili máme tady to, to napětí mezi eh, vnitřním trhem 27 a mezi tím, že by se jenom skupina zemí rozhodla pro tuto daň. A chci se zeptat zároveň komise, co si myslí komise o návrhu, eh, který tady vlastně přednesli řečníci, že by tady byla zavedena obligace nebo zdaňování vlastnických titulů, což by znamenalo riziko delokalizace. Děkuji mnohokrát a nyní za GUE pan Portas, ale ten tady není, myslím. Chce si vzít slovo pan Klute? Dobře, tak máte slovo na dvě minuty. Ja, danke, ich hatte mich ja eh zu Wort. Ich jetzt etwas früher dran. Ähm, Já jsem se hlásil o slovo, děkuji. Nejprve Mm, poznámka k poslednímu řečníkovi, který hovořil o tom, že FTT se může stát rizikem pro reálný svět. Já to moc dobře nerozumím. Pro reálné hospodářství je především velká hospodářská krize, kterou máme důvodem, že máme potíže získat úvěry, zatímco daň z finanční transakcí by nám měla pomoci zabránit takovým krizím. Dlouhodobě se přece jedná o vytvoření prostoru pro to, aby reálná ekonomika se mohla rozumně vyvíjet a aby nebyla natolik postihována a otřásána takovými krizemi, které zažíváme. Já jsem sice jako jenom zástupce nebo náhradník tady eh, v této problematice, ale pakliže jsem dobře slyšel, eh, tak by FTT měla prospět eh, členským státům, měla by navýšit vlastní prostředky státu, které by vlastně eh, snížily nezbytnost přímých pladeb, které jsou poměrně vysoké, to znamená, prospělo by to členským státům, alespoň tak jsem to pochopil, v rozpočtovém výboru, proto tento argument mi není moc jasný. A teď ještě na řečníky. Další otázka, co se týče devizových obchodů s odkazem vyjmout eventuálně něco z FTT. Jak na to pohlížíte? V Belgii existuje právník pan Denny, který zastává tézy, že by bylo možné dát FTT i na devizi, ale rád bych si k tomu vyslechl názor řečníků. A poslední otázku, spíš na Moniku Půr. Jedná se o daňovou povinnost, o které jsem diskutoval se svými kolegy ve Spolkové republice Německo a bylo mi řečeno, že eventuálně by bylo možné obejít tuto daňovou povinnost tím, že by se spojily transakce, ráno by se všechno provedlo mimo eurozónu, kdyby v eurozóně byla zavedena FTT v prvním kroku, tak by se to všechno eh, transferovalo mimo eurozónu, transakce by se provedly mimo eurozónu, čili by nebyly, daňo, nepodléhaly by daňové povinnosti a večer by se to zase vrátilo. Já tedy nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale rád bych si poslechl k tomu váš názor. Děkuji, pane Klute. A Nyní má slovo poslední stínová zpravodajka paní Andrasen. Dvě minuty, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám. V souladu s tím, co tu bylo až dosud řešeno, první základní problém, který mi působí daň z finančních transakcí, je skutečnost, že komise to navrhla jenom proto, aby financovala evropský rozpočet. A problém, který s tím máme, je, že komise se snaží eh, vyhnout vyjednávání o rozpočtu s eh, hlavy, hlavami státu a vlád. A v podstatě propagují tuto daň jako způsob, jak zafinancovat evropský rozpočet bez jakéhokoliv úsilí ze strany národních vlád. Ale ve skutečnosti by se to úsilí vlastně zdvojilo, protože ty daně, které dnes zaplatí daňoví poplatníci, ty zůstanou, ty si ponechají v národní vlády a navíc evropští občané Navíc budou ob, muset evropští občané platit ještě další daň, daň z finančních transakcí. Ale nebude vůbec žádný nebude to mít vůbec žádný smysl, protože Evropská unie potom se bude moci zafinancovat sama prostřednictvím finančních transakcí a nebude mít žádný omezení, žádný limit. Bude moci získat, kolik peněz chce. A to je ten základní problém, který já s tím mám. Tedy podle jejich vlastních slov, tady není žádná pojistka, že se to nestane břemenem vůči koncovému uživateli neví se, jak se to distribuuje. Takže se stavím proti tomu. A takže souhlasím s posledním předřečníkem. Děkuji mnohokrát a nyní se dostaneme teda k seznamu přihlášeným, eh, přihlášeným řečníků. Prosím vás, omezte své projevy na jednu minutu. Nejdřív pan Lambert. I do agree with you, uh, uh, Mar- Já s vámi souhlasím, Markusi, že bychom neměli přehánět ty výhody, zdanění finančních transakcí. Na druhé straně bychom mm, to ale neměli přehánět. Neměli bychom tady přehánět eh, ty potenciálně negativní dopady. Já bych chtěl odpovědět panu Raybernovi. Vy jste eh, polovinu svého řečnického času pořád říkal, že vůbec nemluvíte za bankéře a když se o tom musíte tak dlouho přesvědčovat, tak je to podle mě podezřelé. A ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Vy říkáte, mně nevadí regulace, ovšem pokud se nedotýká podniků. Když se týká bank, tak dobře, ale ne podniků. No ale já bych vám chtěl říct, že před 20 lety byl trh s deriváty pravděpodobně desetkrát menší. Měli jsme funkční ekonomiku přitom. A před 30 lety jsme neměli vůbec žádné derivátní produkty. A já si myslím, eh, aspoň mi rodiče říkali, že hospodářství fungovalo i tehdy. A eh, podniky mohly jistit svá rizika. Ovšem jištění rizik je náročné, je nákladné, takže prosím, nepřehánějte to, když říkáte, že podniky už nebudou moci se nějak zajišťovat proti rizikům, když budou muset eh, platit finanční eh, daň z finančních transakcí 0,1%. To je opravdu nesmysl. Děkuji. Durante. Děkuji. A nyní na minutu má slovo pan Mann. Děkuji, pane předsedo. To je jak catch the eye tady. Eh, myslím si, že velká většina chce, aby se to zdaňovalo na burzách i finančních obchodech, bude to 60 miliard nebo 45, to asi teď není relevantní. Očekává se prostě příspěvek. Za druhé, co to přinese eh, expertům, když třeba Paříž a Londýn by se sna- pak, že by nedošlo ke společnému postupu. Zatím se Londýn, Londýn brání. A já chápu všechny ty z mého okrsku o Frankfurtu nad Mohanem, že bychom se měli pokusit prostě. To pak moje otázka je, Není nutné, aby někdo začal, než čekat na to, až se bude účastnit Velká Británie a budou-li se dělat jiné podmínky, aby se řeklo jenom pro obligace a půjčky a ne pro deriváty nebo něco jiného, tak to je začátek konce, protože Velká Británie má stand duty což je velká srovnatelnost. A máme tady celou řadu bank, které pocházejí z, Němčin, eh, z Německa, ale odvíjí své obchody v Londýně. To není nic nového, čili proč je takový odpor v Londýně proti tomu? Nebylo by na čase říci, že kdybychom to dospěli ke konečnému řešení, možná, že bychom mohli mít angličany na palubě. Nemůžeme přece jenom čekat na to, že se to bude ze strany Londýna stále blokovat. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Gigold. Uh, Za prvé, já bych se chtěl pustit do otázky diskuze o nákladu a kdo by to měl zaplatit. Mně se zdá skutečně matoucí skutečnost, že tolik lidí nesouhlasí s tím, že bankové, banky předávají ty náklady dalším uživatelům. Takže jestliže finanční sektor podle stávajícího modelu má určité náklady, které externalizuje prostřednictvím finanční krize, tak existuje dobrý důvod, že existuje rozumné riziko, že ten, kdo e, využívá toto riziko, musí za to zaplatit. A to zahrnuje všechny možné investory i reálnou ekonomiku. Ale samozřejmě, že ti investoři, kteří jdou více na ty dlouhodobé e, investice, zaplatí mnohem méně oproti těm, kteří jdou po těch krátkodobých. Takže já nejsem pro žádné výjimky. Všichni by měli být zdaněni, ale ti, kdo jsou více lokální a kdo jsou více zaměřeni na dlouhodobý horizont, zaplatí méně než ti ostatní. Takže ten systém je dobrý. Mě by zajímalo od z panelu, jaké daňové úniky lze očekávat a jaké kroky bychom měli přijmout, abychom předešli či zamezili eh, daňovým únikům v souvislosti s touto daní, protože to se dá si očekávat tak jako to, jakékoliv jiné daně. Senior... Děkuji a nyní má slovo pan Madlener. Minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Nizozemská centrální banka dnes dala na webovou stránku varování a sice, že daň z finančních transakcí nevyřeší problém, ale bude to stát 4 miliardy eura, bude to stát nizozemce, obyvatele 4 miliardy eura. A my máme i v naší zemi relativně velkou ekonomiku, ale znamená by to, že by se nizozemců skutečně tato částka nesmírně dotkla. 4 miliony by prostě byly odtaženy z hospodářství a strčily by se do evropských lobby. Hmm. 4 miliardy, pardon, ne 4, 4 miliardy by se společnosti vzaly a strčili by se do těchto nesmyslných opatření nebo nešťastných, nezdařilých projektů. To přece není možné, pane předsedo. Rád bych se zeptal eh, Griffy Jones, jak může se stát, když tedy 4 miliardy se vezmou ze úspor občanů a z jejich důchodového spoření a dá se to do zelené ekonomiky, co se proti tomu dá udělat. Nyní má slovo paní Hübnerová bych se chtěla vyjádřit k jedné věci, která mě poněkud zaráží. A dnes jsme se k tomu příliš nevyjádřili. A to je eh, hodnocení dopadů. Mnoho lidí tady nabízí zdánlivě velmi robustní modely, ale nakonec dospěje k závěrům, které pak působí tak eh, trochu nahodile. A jeden z takových nahodilých závěrů z mého hlediska je ten výsledek zdanění derivativ tou daní 0,1% a že by to mělo vést k 90% snížení obchodu s derivativy. A tím se dostávám k jedné otázce na vás. V mnoha důležitých sektorech ekonomiky podniky se snaží eh, hedžovat, jistice proti riziku, dělají to i penzijní fondy a existuje studie nizozemské, jedné nizozemské instituce, která ukazuje, že tato daň by mohla výst ke zvýšení nákladů eh, pro penzijní podniky v Holandsku 3 miliardy ročně a tím pádem ke snížení úrovně daní o 10 Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Děkuji, Danoto A nyní pan Mak- paní Makrasipy. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že tady máme tuto diskuzi. Já tady vidím na výboru lidí, které jsem tu předtím nepotkala a zjevně na to mají názor. A zjevně mají také zkušenosti, které my e, nemáme, mohou nám hodně přispět, ale mohu vám říci, že tady skutečně jde o proveditelnost zavedení daně z finančních transakcí. A já si myslím, že na základě toho, co nám to říkali naši odborníci, to zjevně proveditelné je. Otázka je, jestli je tady vůle zavést takovou tu daň z finančních transakcí. V některých státech už existuje. Možná, že bych mohla říct panu Kamalovi, váš konzervativní ministr řekl eh, tomuto výboru, že ve Velké Británii eh, byla tato daň velice eh, velice úspěšná, vydělává 3 miliardy ročně a nijak to nepoškozuje londýnskou city. Takže, jak vidíte, nějak to nenarušuje hospodářskou soutěž, evidentně to je funkční. Pane Kamale, já souhlasím s tím, že musíme nějak řešit skutečnost, že finanční sektor nás stál hodně peněz, stropil hodně škod. Někteří říkali, že 4,6 milionů euro bylo vloženo do finanční krize a trilionů euro bylo vloženo do finanční krize a stejně to nijak nepomohlo. A i když jsme učinili různá legislativní opatření, řekli jsme eh, průmyslu, eh, že nesmí eh, dávat přílišné odměny, že musí prioritizovat půjčky a tak dále, ale vaše vláda vůbec tu legislativu, kterou jsme v Evropské unii odsouhlasili, vůbec nezavedla, že je možné například eh, zakázat bonusy. A my nemůžeme změnit ten systém, pokud nám nepomůžete. Ten systém se sám o sobě nezmění. Takže tady skutečně jde o nějakou penalizaci finančních eh, služeb, jde o skutečně spravedlivý systém. A bylo by dobré, kdyby eh, sám trh přišel s tím, jak to tady dobře implementovat, protože v současné době oni v podstatě mají takovou daňovou výhodu eh, v hodnotě 18 miliard euro. To je docela hodně velká daňová výjimka, že? A pak mám ještě otázky, pane předsedo, jednak na pana Rejberna. Já jsem z toho, co jste říkal, pochopila, že vy v zásadě jste pro z finančních transakcí, jen záleží na tom, jak bude přesně vypadat. A pak je tady ještě otázka na komisi. Co děláte, abyste přesvědčili 27 členských států, aby podpořili nějakou formu daně z finančních transakcí? Děkuji. Děkuji, paní McCarthy. A teď a? Pak eh, ještě paní Luling a pak paní Ron. Paní Luling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím vám říct, že čím více tady poslouchám odborníky nebo takzvané odborníky, tak tím více mám pochybností o proveditelnosti takovéto daně. Samozřejmě, že je žádoucí, je taková moderní, zní to velmi dobře, říkat, že jsme pro daň z finančních transakcí. Samozřejmě, že někteří jsou pro a já neříkám, eh, že se to nikdy nedá udělat, ale já musím říct, že po téhle diskuzi si kladu hodně otázek daň by měla přinést 50 miliard, ale z něčí kapsy musí přece přijít, ne? Já si nejsem úplně jistá, že to skutečně zaplatí jen eh, banky. Pokud banky zaplatí těch 50 eh, miliard, tak bez pochyby dojde ke snížení jejich příjmů. Ano, ale podívejte, v Lucembursku máme hodně bank platí hodně daní. 38% našeho národního rozpočtu jde skutečně eh, z daní finančního sektoru. Si évidemment vous réduisez cela, vous avez moins d'impôts et, euh, Ovšem, když chceme sebrat těch 50 miliard, podívejte se, to tady v parlamentu je částka, kterou už jsme utratili čtyřikrát. Eva Žolí pro DV, pan Leinen říkal, když byl předsedou výboru, je chtěl použít na klimatické změny, eh, pan Lamasur zase pro zelené zdroje a pan Schäuble a pan Sarkozy je zase chtějí, aby ozdravili veřejné finance. Já si myslím, že tam je prostě moc otázek, eh, nemohu se na všechno zeptat teď, ale mám jen otázku na návrh komise, která mluvila o těch kumulativních efektech. Já si myslím, že to je naprosto neadekvátní, protože z toho, co jsem neslyšela, se mi zdá, že ten návrh komise prostě není proveditelný. Eh, eh, Děkuji vám, paní Luling. Promiňte, paní Gula má slovo na jednu minutu. Děkuji, jenom velmi stručně. Já nebudu se tady pouštět do něčeho teoretického, nebo filozofického, ale máme nějaký způsob, jak zabránit delokalizaci, čili odchodu některých eh, firm. Pokud ano, tak to stojí za to, jinak by to za to nestálo. Eh, Děkuji. A nyní dáme slovo Evropské komisi na dvě minuty. Prosím pěkně, slovo má pan Manfred Beckmann. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Jenom stručná reakce na některé řečníky a panelisty. Upřímně řečeno, za prvé, já si cením tež poměrně široké podpory návrhu komise, která komise získala na tomto slyšení. Já si velice cením také eh, komentáře pana, od pana Avinaše Preseda, který také řekl, podívejme se také na to, co je za některými těmi slovíčky, které se tady objevují, jako je likvidita nebo tvoření trhu a tak dále. On se dotkl právě likvidity a ohledně toho, že HFT v podstatě tu likviditu vypouštějí tam, kde je nejvíc potřeba. Oni ji sice poskytují, ale když není potřeba. A kromě toho eh, se můžeme podívat na, té, na ten výraz market making, jakási tvorba trhu. Ale kdy jde vlastně o obchodování mezi vlastními eh, účty banka finančních institucí. A pokud jde o hedžování rizika, tak to neznamená snižování rizika ale pouze redistribuci rizika. Takže já chci položit tuto otázku, jak je možné, že eh, ten americký trh se subprime hypotékami se stal takovou globální katastrofou. No právě proto, že to všechno bylo zahedžované, ale příliš bylo to zahedžované, takže si všichni mysleli, že koupili nějaké strukturované produkty, které mají hodnocení trojité A a všechno je v bezpečí, ale takže se na to musíme podívat trošku lépe. My nezdílíme některé argumenty, které tady zazněly my si nemyslíme, že swapy se dají eh, pomocí delty snadno zhodnotit nebo prostřednictvím některých basis pointů. Já si myslím, že to není správný přístup. Musíme být schopni vážit eh, riziko produktu, ale čas nemůžete eh, když se riziko mění, chtít ale potom nějaké dodatečné prostředky. Potom, když dnes také si myslíme, že 80 až 90 všech transakcí s, s, jsou transakce mezi s finančními institucemi, takže oni sami jsou vlastními klienty, nepostihuje to žádné jiné lidi. A když se podíváme eh, na například by zatím komise neviděla žádnou studii, která by ukazovala, že makro, makroekonomické přínosy růstu a exploze různých operací, které eh, hedžují riziko, včetně třeba floating, eh, floating, floatingových úrokových sazeb. Já vás chci vyzvat, protože jsme si vědomi také tomu, že jsme nepředložili dokonalý produkt. Vyzývám vás, abyste nám dali dodatečné podněty, dodatečné myšlenky na posílení našeho návrhu, abychom posílili přístup trojitého A na všechny produkty a subjekty a, abychste abyste nám pomohli omezit riziko této relokace finančních služeb. Když jsme řešili klimatické projekty, nechtěli jsme carbon leakage a teď nechceme samozřejmě, aby k takovému úniku docházelo i v případě finančních služeb. Děkuji vám, pane Bemre. A slovo nyní dávám zástupci EHSV, panu Palmierium, na pouze jednu minutu. Sí, grazie, signor presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. My na výboru teď pracujeme na stanovisku jehož jsem zpravodajem. A na plenárce 29. března eh, bude ta zpráva prezentována a doufáme, že bude užitečná pro vaši práci i pro práci komise. My jsme eh, už eh, dříve sestavili dvě stanoviska v předchozích letech, kde jsme mluvili o tom, že by bylo vhodné zavést nějakou daň Tentokrát jsme přišli s několika velmi zajímavými prvky. Skutečnost je, že návrh komise zapadá do toho nového systému vlastních zdrojů Unie a tím pádem eh, by eh, zajistila znovu eh, tu nezávislost Evropské unie, kterou podporuje článek 201 římských smluv. Nový systém, který předpokládá, že 57 milionů eh, z toho příjmu eh, by bylo rozděleno na 20 pro státy a 37 pro komisi. Ovšem, ta eh, daň v podstatě mění způsob fungování systému tím, že zasahuje právě vysokofrekvenční obchodní transakce, které jsou velmi neproduktivní, spekulativní, je to v podstatě Eh, takový základ eh, nestability trhů. Nesmíme zapomínat na to, eh, že tento nástroj a lepší regulace finančních trhů by umožnila regulátorům se znovu stát skutečným nástrojem regulace a těmto finančním trhům by umožnila být produktivní součástí reálné ekonomiky. A na závěr bych ještě chtěla říci, že od roku 2010 se eh, nesnížil počet občanů Evropské unie, kteří jsou pro zavedení této daně pod 60% podle Eurobarometru. Děkuji, děkuji panu Palmierimu a teď dám eh, slovo řečníkům. Eh, dvě minuty každému. Tak nejdřív pan Persot. Prosím jen dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ty mé dvě minuty využil k tomu, abych tu diskuzi uvedl do určitého kontextu. Daň z finančních transakcí nemá nahradit finanční regulaci. Potřebujeme rozhodně zrevidovat i systém eh, finanční regulace a dozoru, abychom omezili takovýto druh finančních krizí, v jaké teď jsme. Když se podíváte na zrevidovanou eh, Bazilej 2, tak v podstatě daň z finančního zranění zcela odpovídá tomu, o co tam snaží žádné eh, krátkodobé aktivity a podporují eh, banky eh, v dlouhodobých aktivech. To je velmi konsistentní se snahou o daň z finančních transakcí a nemůžeme ji brát izolovaně, protože spousta těch argumentů, které jsme tu dnes slyšeli, mohly být použity i pro zavedení daně z příjmů nebo daně z podnikání nebo sociální zabezpečení. Mluvíme o tom, jak zvýšit příjmy a jak skrze daně podporovat dobré chování a odradit od špatného. Já bych řekl, že tahle daň, tam jde v podstatě o to, zda chceme krátkodobé nebo dlouhodobé investice. A mně se zdá, že to tedy zcela odpovídá tradicím a historii Evropy. Úspěch Evropy byl e, do značné části díky tomu, že jsme v ekonomice e, více spočívali na dlouhodobých investicích a nesnažili jsme se preferovat krátkodobé aktivity. Lidé říkají, počkejte, až se k tomu připojí i Velká Británie, ale Velká Británie už se k tomu připojila. Mají e, zdanění finančních transakcí na základě 50 bodů a Londýn je pořád největším finančním centrem hedgingových aktivit na světě. Takže já bych k tomu ještě dodal tohle. Tato daň je způsob, jak eh, zabránit daňovým únikům. A vidíte to přesně ve Velké Británii, kde 40 daně platí cizinci, kteří se obávají, že by ztratili eh, svůj majetek a právo eh, tam být. A proto platí. Takže si položte otázku, Eh, když Londýn, Curych a Hongkong mají daň z finančních transakcí a zůstávají přesto největšími finančními centry světa, v čem je problém? Děkuji a teď má slovo pan Kapur, také dvě minuty. Daň z finančních transakcí je zcela přirozeným protižkem spousty regulací, které byly zavedeny do bankovních systémů. Je to zcela eh, přirozený eh, takový stínový bankovní systém. Když se podíváte třeba eh, na bankovní poplatky, tak teda daň z finančních poplatků je v podstatě zcela přirozeným protižkem. A my teď zjišťujeme, že Díky současné regulaci budeme mít velmi dobře regulovaný finanční systém, který bude součástí toho bílého bankovního systému, ale ten stínový bankovní systém tak dobře regulován nebude a daň z finančních transakcí je velmi dobrým nástrojem právě pro takovouto regulaci. Je důležité si uvědomit, že ta daň dopadne hlavně na ten stínový bankovní systém, ale na ten oficiální, tak jak ho známe, ne na reálnou ekonomiku. A další věc, kterou jsem chtěl dodat, je, že návrh komise mluví o minimální sazbě. Já si myslím, že to je docela dobrý kompromis, stejně jako u DPH. Nemáme zcela harmonizovaný režim, ale e, základ té daně je harmonizován. Ovšem ty jednotlivé sazby mohou být e, individuální podle jednotlivých států a nebude to žádný problém. Ale je důležité si uvědomit, že MIFID 2 a AMR 2 e, Eh, dva legislativní texty, na kterých pracujete, je ideální místo, kde eh, zavést takovýto režim, eh, kde ten rozsah daně bude minimalizován, potom se to může implementovat na národní nebo na evropské úrovni. To je jedno, ale potřebujete tři věci, aby to bylo úspěšné. Jednak legitimitu tu máme, informace a potom způsob, jak zabránit daňovým únikům. A MIFID a AMR tyto nástroje poskytují. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, je zcela konsistentní. K tomu zaujmout takový široký přístup. Začnete eh, na akciových trzích a potom to rozšíříte na další trhy a i na mimo burzovní transakce. A Můžete začít s nějakou nižší sazbou, každé tři měsíce udělat hodnocení dopadu a postupně se dostat až k té sazbě, kterou si přejete. My k tomu ještě něco zapíšeme. Děkuji. Děkuji, pane Kapura. teď dám slovo paní Griffith Jones. Dvě minuty. Um, several of the MEPs... Děkuji. Celá řada nebo řada evropských poslanců zdůraznila, že potřebujeme aby v Evropské unii byl takový finanční sektor, který bude sloužit reálné ekonomice, který nebude špatný pán, ale dobrý sluha. Pokud se nám to nepodaří, tak nebudeme moci soutěžit s Indií, Čínou nebo Brazílií a podobnými zeměmi, které mají efektivní finanční sektor. Jejich finanční sektor je lépe řízený, je jednodušší a pružnější. A je důležité, abychom se na daň z finančních transakcí dívali v kontextu snah o reformu celého finančního sektoru. Byla mi přímo mně byla položena otázka, zda by, mm, zda by bylo možné využít ty výnosy daně z finančních transakcí pro eh, investice do tzv. zelené ekonomiky. Já si myslím, že by to byl dobrý nápad. Mohli bychom investovat do zelených technologií, do nízkouhlíkových technologií, protože to je budoucností a investicemi tohoto typu bychom jednak pomáhali zachránit planetu, ale také bychom uh, Eh, navíc eh, povzbudili i novou průmyslovou revoluci. Jsou zde také další faktory, eh, částečně by to také mm, bylo placeno vlastně veřejným sektorem, ale v dlouhodobém hledisku by to přineslo ehm, přínos pro naše děti a pro naše vnoučata. Pak se ještě byla otázka, která se týkala možností obcházení tohoto systému. Já jsem hovořila přímo s panem Tobinem a on řekl, že když byla zavedena daň z příjmů, tak se hovořilo o tom, že se lidé budou vyhýbat této daně a samozřejmě, že se tomu tak dělo, nicméně ta daň uh, i tak fungovala. A například v USA je to číslo lidí, kteří se vyhýbají daňové povinnosti z příjmu asi 18%. Nicméně ta daň přesto funguje, přináší příjmy do pokladny. Takže musíme vytvořit takový kontext, takové prostředí, kde bude omezená možnost obcházení té daňové povinnosti, ale zároveň nesmíme eh, dopustit negativní dopad na reálnou ekonomiku. Děkuji, říká předsedající a není pan eh, Rebon. Jen pár krytkých, krátkých bodů. Pan Paso, když říká, že stamp duty je v podstatě FTT, že to je daň z finančních transakcí, tak to je zavádějící. Protože nezachycuje transakce v rámci bankovního systému. Paní McCarthy říká, jestli se mi líbí FTT, jestli ji podporuji. Ano, protože já nefandím uh, bankám, ale myslím si, že to nebude bohužel implementováno globálně. Takže myslím, že by to byla chyba, takže to je ovšem osobní názor. A pak řada dalších bodů, které řekl pan Lambert. On doporučuje já jsem doporučoval, že regulace by se neměla dotknout reálné ekonomiky. Tomu já nevěřím. Já, si, já ovšem věřím v to, že finanční regulace by měla být zaměřena na finanční sektor a neměla by mít nežádoucí dopady, které budou mít dopady na reálnou, reálnou ekonomiku. A v zájmu toho jsme argumentovali. On doporučil, že derivativa, říkal, že derivativa se vymyslela za posledních 20 let, ale když byl Van Lambert mladý, eh, ještě malý kluk, tak my už jsme používali derivativa, která už existovala velmi dlouhou dobu a budou existovat velmi dlouhou dobu a jsou od toho, aby se omezovalo riziko. A pak říkal, že ta sazba je 0,1%, eh, no je to 0,2%, protože vlastně se platí, platí obě strany, když jsou eh, v rámci toho systému, v rámci té transakce. A náš argument je prostě a jednoduše takový, že zákazníci platí ale realita je taková, že ve skutečnosti eh, za to zaplatí reálná ekonomika a to nechceme. Děkuji vám. A konečně dávám slovo panu Polimata, panu zpravodaji. Paní Polimata. The time to five minutes, please. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο χρόνο των 5 λεπτών. Děkuji. Pane předsedo, říká paní Polimata. Vlastně já bych také chtěla poděkovat eh, všem odborníkům, kteří se zúčastnili tohoto veřejného slyšení a také kolegům, kteří si vzali slovo. Bylo to eh, velice eh, zajímavé a velice produktivní, tato diskuze o otázce zavedení daně z finančních transakcí. Vzhledem k tomu, že nemám moc času, bych tady jenom rychle schrnula věci, o kterých se tu mluvilo, jak ze strany odborníků, tak ze strany mých kolegů a pokusím se dospět nějakým závěrům. A přidám k tomu několik svých připomínek samozřejmě. Tak zaprvé, eh, spousta kolegů i naši odborníci tady mluvili o tom, čeho vlastně chceme dosáhnout. Když eh, mluvíme o zavedení daně z finančních transakcí, oč nám jde? Já myslím, že je zjevné, a říkal to pan eh, Faber, že daň z finančních transakcí není nějaké kouzelné řešení, které všechno vyřeší ani bychom to tak neměli brát. Na druhé straně ovšem si myslím, že lze dospět k závěru z toho, co jsme tu slyšeli, co jsme slyšeli od většiny odborníků i řečníků, že daň z finančních transakcí, která bude oplatňována co nejširším způsobem a která bude relativně nízká, může zajistit značné příjmy pro národní rozpočty pro vyřešení potíží, ve kterých se nachází velká většina států Evropské unie, pro financování různých politik rozvoje, jak na národní, tak na evropské úrovni, a to vše spravedlivějším způsobem. Co to znamená spravedlivějším způsobem? Znamená to s přispěním finančního sektoru, sektoru, který nese podle některých hlavní, podle některých eh, naprostou, podle některých určitou, ale přesto v každém případě zodpovědnost za současnou krizi. A přesto všechno finanční sektor eh, požívá spousty privilegií a mimo jiným právě eh, spoustu daňových výjimek o od daně. Takže zavedení daně finančních transakcí by v podstatě zajistilo zcela spravedlivé přispění finančního sektoru pro eh, naše politiky rozvoje, aby eh, nebylo systematicky eh, zatěžována pouze hospodářská činnost. Zdá se mi, že to je spravedlivější rozložení zátěže a pro ty, kdo se obávají, že nakonec to zatíží ty konečné spotřebitele, domácnosti, středně malé podniky, protože, jak říkají, ta daň prostě bude bankami přenesena na ně, Myslí si to buď proto, že se toho nebávají dostatečně, anebo proto, že zkreslují realitu, protože eh, koho to zatíží? Zatíží to různé penzijní fondy, zajistí to, zatíží to likviditu. Jak ukazují ty studie, které vypracovali naši odborníci, ve skutečnosti to nijak nezatíží různé fondy sociálního zabezpečení nebo penzijní fondy, protože tyto provádí finanční transakce, řekněme, jednou za dva roky, kdy eh, změní v podstatě polovinu svého majetku. Kdežto eh, takový vysokofrekvenční obchodník, který v podstatě celé své portfolium změní za, celý, za jediný den, bude tou daní zatížen mnohem víc, tisíckrát více, eh, než takový penzijní fond. A Konec konců my nechceme přece penzijní fondy, které spekulují e, na burze, které provádí velmi rizikové transakce. Protože tím ohrožují jednak svůj kapitál a jednak tímto způsobem e, přispívají e, k ohrožení trhů. Za třetí, může takový vysokofrekvenční obchodník vytvořit eh, nějaká lepší pravidla, lepší fungování trhu? Jistě, že ne. A pokud můžeme dnes, jak tady také říkala paní Stephanie Griffith-Jones, můžeme dnes mluvit o zavedení eh, daně z finanční transakce právě proto, že jsme podnikli eh, velmi důležité kroky, sice ne úplně všechno, co se dalo udělat, ale Podnikli jsme velmi důležité kroky eh, pro takový lepší a silnější regulační rámec, eh, rámec dozoru nad finančními trhy. Dnes například mluvíme o nových pravidlech, eh, co se týká mimoburzovních transakcí, to je regulace, která předtím neexistovala, a která nám společně s tím návrhem na zavedení daní z finančních transakcí umožňuje se opravdu soustředit na to, o čem mluvili také naši odborníci a co je jedním z hlavních eh, cílů Evropské komise, soustředit se na to, abychom skutečně omezili a snažili se vyeliminovat eh, ty transakce, které nemají žádnou přidanou hodnotu pro skutečnou ekonomiku, eh, které jen zvyšují systémová rizika. A můžeme tímto způsobem přispět, společně samozřejmě s těmi dalšími nástroji, jak už jsem říkala, k takovému ozdravení finančního sektoru a k tomu, aby eh, plnil svou skutečnou roli, což je financování reálné ekonomiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Podimato. Tím se blížíme ke konci. Děkuji mnohokrát panelistům i všem řečníkům za účast na tomto slyšení a lhůta pro překládání pozměňovacích návrhů je 3 března. A nyní eh, si věnujeme dalšímu programu, a to je Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2010. Zpravoda je pan Kamal, dávám vám slovo. Um, Takže za prvé, vítám produktivní diskuze z uplynulého týdne se stínovými zpravodaji a doufám, že stanovisko ikonu vyšle silný signál. Je zřejmé, tohle je nepřípustné, aby ti, kdo jsou tady pouze jako návštěvníci, aby tímto způsobem nám eh, neumožnili pokračovat, když řeší své osobní věci. Děkuji vám. Máte pravdu. Prosím o ticho. Dám slovo znovu panu Kamalovi, můžete pokračovat. Já jsem si jist, že všichni chtěli slyšet všechno, co jsem chtěl říct. A teď o to přijdou, ale... Takže, já vítám tu, pro ty produktivní diskuze, které jsme vedli minulý týden se stínovými zpravodaji. Doufám, že Ekon vyšle sign, silný signál a napříč všemi politickými skupinami je tu tedy podpora transparentnosti a zodpovědnosti a musíme eh, docílit toho, aby jsme byli sladěni se strategiemi EU 2020, aby nedocházelo k žádnému mrhání zdroji. A zvlášť důležité je zajistit, aby EIB i nadále pokračovala v práci, abychom eh, splňovali eh, pravidla Basel 2 směrem k Basel 3 a také je klíčové, aby občané evropských zemí mohli identifikovat, kdy a jak se jejich prostředky vynakládají a eh, aby tyto informace byly co nejtransparentněji dostupné. To by byl určitě velký krok vpřed. Měli jsme většinu mezi zpravodaji a stínovými zpravodajmi, který podporovali názor, abychom podporovali evropské projektové bondy, eh, abychom eh, tím nadále podporovali eh, investice do infrastruktury. A konečně existovala také široká podpora, aby se EIB zaměřila na země v severní Africe, které prochází transformací směrem k moderní demokracii. Takže já děkuji všem stínovým zpravodajům za konstruktivní diskuze a za zasedání z minulého týdne a pokud mi něco uniklo, tak doufám, že to, eh, do té, že to připomenou a přidají do této debaty. Děkuji vám a slovo dávám stínovým zpravodajům. Začínáme paní Kraca z EPP. Prosím, pouze, omezte se pouze na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla nejdříve poděkovat zpravodajovi za to, že nás tím svým návrhem eh, dal eh, velmi dobrý základ pro další spolupráci a pro vytvoření takového konečného návrhu. Chtěla bych mu také poděkovat eh, za konstruktivní ducha, se kterým bral naše pozměňovací návrhy. Už tady mluvil o některých kompromisních návrzích, které předložil a které pokrývají také pozměňovací návrhy EPP. pokrývají i naše priority. Jako je například spolupráce EIB eh, e s Evropskou bankou pro hospodářskou obnovu, potom spolupráce se strukturálními fondy, abychom mohli optimalizovat eh, naše nástroje a zisk. Potom eh, mluvil o závazku EIB, od kterého si hodně slibujeme. kontrole, EIB, to jsou všechno e, věci, které byly v našich návrzích. Chtěli bychom mu tedy poděkovat za konstruktivního ducha. A potom jsou tam ještě další myšlenky, které jsme navrhovali, například, aby se vyjasnila role EIB a jeho souvislost s FMI. No to je Nástroje, který už máme. Eh, potom eh, také ty programy Jessica, Jeremy Jaspers, to je všechno velmi důležité pro eh, rozvoj okrajových oblastí, pro solidaritu. A potom další věc důležité je podporovat inovaci a výzkum ve středních a malých podnicích. To je pro nás také velmi důležité a zpravodaj to všechno bere v úvahu. Také eh, zásahy v těch zemích, eh, kde jsou potíže, to je věc, kterou už Evropská banka dělá. A my souhlasíme i v našich pozměňovacích návrzích eh, s tím, že financování ze strukturálních fondů rozhodně přispěje tomu, abychom se dostali z krize. Děkuji, pane předsedo, to je vše, co jsem chtěla zdůraznit. Děkuji mnohokrát, paní Kraco. A nyní má slovo pan Kutas na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych taky nejprve poděkovat panu Kamalovi za vynikající spolupráci, kterou jsme měli eh, v souvislosti s této zprávou. Nalezli jsme několik kompromisních návrhů které jistě vylepšují znění a vítám především eh, odvaha, povzbuzování k spolupráci Evropské investiční banky a Evropské banky pro eh, rozvoj. Důležité je, aby toto všechno bylo v souladu se základními hodnotami a také s lidskými právy, se vším, co v Evropě platí. A je třeba, abychom zabránili daňovým unikům do daňových rájů. Proto si myslím, že myšlenka projektu Eh, zvýhodněných půjček je zajímavým projektem. To by nám jistě poskytlo mm, mnoho informací o skutečných zákaznících a tím bychom mohli zohlednit i sociálně-ekonomický aspekt a lépe vlastně ohodnotit sociálně-ekonomické dopady. Bylo by důležité, kdyby ještě před příštím víceletým rámcem 2014 až 2020 mohla tato úprava platit. Potřebujeme hospodářský růst a investice Evropské investiční banky jsou nesmírně důležité. Tady myslím například na sítě TNT, ale také na další projekty. A proto také děláme naši práci. Děkuji. A nyní za Alde má na dvě minuty slovo paní Gulár. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mm, protože mm, tady zastupuji kolegu, který nemohl přijít, chci poděkovat za plodnou spolupráci panu zpravodajovi. <clears throat> Nemáme žádné speciální připomínky, nechci vstupovat do detailu, jenom bych chtěla zdůraznit, že pro naši skupinu, jak již jsme to mnohokrát zdůrazňovali i na plenárním zasedáních, Eh, myšlenka, která by měla nejvíce získat podporu pro financování do budoucnosti, což jsou ty projektové dluhopisy, je nesmírně důležitá a my ji velmi podporujeme. Děkuji paní Gular a nyní za zelené má slovo pan Gigol. Um, so for, uh, just very briefly to, to uh, replace pouze stručně se vyjádřím na místo Paskava. Chtěla bych poděkovat za skvělou spolupráci. Mm, souhlasíme s kompromisními návrhy, tak jak jste je navrhl. Jsou tam ještě některé drobnosti, o kterých bychom chtěli hovořit, nicméně nejsou to žádné věci politického rázu, spíše takové technické drobnosti. Chtěl bych vám poděkovat. Myslím si, že už jste vlastně zasnělo všechno, co mělo být řečeno. A děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji, říká předseda. A nyní ještě pan Kluté za skupinu GUE. Já, danke. Děkuji mnohokrát. Z hlediska mm, času jistě nemusím opakovat to, co tady zaznělo, nechci k tomu mnoho připojovat, takže vlastně <laughs> rovnou skončím. Děkuji. Thank you very much. And finally... Děkuji. A nakonec dávám slovo ještě zástupce Evropské investiční banky nebo zástupkyni. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo. Nejprve paní Rose. Jenom taková malá poznámka k tomu, co to bylo řečeno, pane eh, předsedo. Všichni, kdo chtějí, aby Evropská investiční banka dělala nějaké nové investice, by si měli uvědomit, že je tady problém, protože EIB e má eh, určitou omezitou kapacitu. Pokud vím, ratingové agentury eh, brali zatím v úvahu potenciální kapitál EIB a je tady riziko, eh, že budeme brát v úvahu ten kapitál, který EIB skutečně vyplatila a členové EIB potom nebudou schopni eh, zaplatit nějaké další fondy, které by EIB mohla požadovat, aby zvýšila svůj kapitál. Takže já si opravdu nejsem jist, nevím, jestli k tomu chcete něco říct, ale myslím, že by bylo docela dobré, kdybyste k tomu něco řekl. Děkuji. Děkuji, pane Gozesi, a teď eh, tedy eh, zástupce Evropské investiční banky, prosím. First of all, let me... Velice děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Kamalovi za vynikající zprávu, kterou připravil. Také děkuji za spolupráci. Chtěl bych rovněž poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem dalším, kteří předložili pozměňovací návrhy. Dovolte mi reagovat na ten poslední komentář. Ano, musíme usilovat o nalezení rovnováhy mezi úlohou EIB v tom, jak intervenovat a jak podporovat evropskou politiku a také podpora malých a středních podniků, podpora intervence, boj pro, se změnou klimatu a zároveň musíme zachovat eh, eh, rating 3A a nezávislost EIB. I tak je důležité, abychom získávali prostředky na finančních, na kapitálových trzích, abychom tam získávali prostředky, které pak můžeme dále půjčovat. Také je důležité zachovat si ten nejvyšší rating, protože díky tomu můžeme také získat finance od investi- investorů, od soukromých investorů a můžeme tuto finanční výhodu jak si dávat dále. A právě tuto finanční výhodu získáváme tím, že máme ten nejvyšší rating AAA. Je to tedy pro nás zásadní. Je pravda, že existuje určitý tlak na náš rating ze strany členských států, ale je důležité, aby EIB si zachovala ten nejvyšší rating – je to naprosto nevyhnutelné pro další naše podnikatelskou činnost. Dále, co se týče Evropské banky pro obnovu a rozvoj, tak ta spolupráce je úzká, také se soustředíme na oblast Středomoří, chceme také prodloužit naše memorandum o porozumění, které jsme v loňském roce podepsali společně s komisí. Ještě určité upřesnění, které se týká projektových dluhopisů. To nejsou dluhopisy, které by vydávala EIB eh, e nebo EU, ale vydávají je firmy, firmy, které potom provádějí různé projekty v oblasti infrastruktury. My však zde nabízíme úvěry, úvěrové financování společně s podporou ze strany rozpočtu EU a to bude pokračovat až do roku 2014. Dále, co se týče těch offshore finančních center, Předseda předušuje. Ano, takže zde budeme mít velice přísná kritéria, která, jsou také, která se také budou týkat i našich finančních zprostředkovatelů. Děkuji, říká předseda a nakonec ještě dávám slovo zpravodaji panu Kamalovi. Děkuji. Jen velmi stručně chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za laskavé připomínky. Opravdu uh, si nemohu Eh, mít nikdy dost chvály na své návrhy, takže doufám, že to bude pokračovat taky nadále, že budeme produktivně spolupracovat. Ano, jenom vám připomínám, že budeme hlasovat o této zprávě ve Štrasburku příští týden v pondělí 13. února a teď přejdeme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání, výměna názorů týkající se eh, evropského příkazu k odstavení účtu. Máme tady paní zpravodajkou, paní Basesko, já vám dávám slovo. Ano, já se pokusím říct to velmi stručně, protože už je velmi pozdě. Takže v průběhu našeho zasedání 19. prosince jsem představila návrh stanoviska týkající se nařízení, jimž se stanoví Evropský příkaz o obstavení účtu. Je to velmi dobře vystavěná legislativní iniciativa, která věřitelům umožní zabránit převodům nebo stažení aktiv z bankovních účtů v Evropské unii. 27 pozměňovacích návrhů, které jsem navrhla v tomto stanovisku, zpřesňují některá ustanovení tohoto nařízení. A mým hlavním cílem bylo konsolidovat rovnováhu mezi právy eh, věřitelů na získání svých dluhů a samozřejmě ochraně dlužníků. Toto, eh, tato, tyto návrhy, to bylo potvrz, podpořeno dalšími kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jedenáct jich předložilo SAD a ECR. A kolega McCarthy ve svých návrzích odkázal zejména na 15 a 17, 17, 18, 23, 34 a 36 eh, tohoto návrhu. A pozměňovací návrhy stanoví zejména ochranu jednotlivců po implementaci um, tohoto evropského příkazu. A pokud jde o e, změnu e, úvodního ustanovení 15, tak tam je změna, kterou jsem navrhla, kde jde o dostatečné zajištění a ochranu před zneužitím tohoto příkazu. Dále pozměňovací návrh 34 kolegu Strejčka, který odkazuje na odstavec 3 článku 26 tohoto nařízení. Tento pozměňovací návrh navrhuje, aby v případě, kdy účet obsahuje různé finanční nástroje, aby účet specifikoval na základě jakého finančního nástroje bude tento, eh, nebo na který se bude tento příkaz vztahovat. Banka by měla podle mě vztahovat, eh, který příkaz bude platit. Takže já vám říkám od začátku, že tento eh, pozměňovací návrh nemohu podpořit. A chceme tím zajistit větší účinnost tohoto procesu. Konečně chci poděkovat kolegům z dalších politických skupin, za podporu tohoto projektu. Doufám, že na, na tomto základě dospějeme k hodnotnému eh, závěru a budeme o tom hlasovat na zasedání Ekonu 28. února. A chci vás všechny ujistit o své eh, na ochotě hledat další kompromisu. Děkuji. Děkuji vám, paní Pasesku. Chce se ještě někdo jiný vyjádřit? Pan Gozef, podívejte, v tuto hodinu, kdy už tady nikdo není, je třeba, aby tady byl aspoň někdo, kdo řekne, eh, že zpravodajka na tom dobře pracovala, eh, že ji podporujeme a že rádi přijmeme pozměňovací návrh, které nám doporučí. Děkuji. Děkuji, pane Gozese, já s vámi naprosto souhlasím, eh, že nedostatek diskuze znamená, že zpravodajka odvedla dobrou práci a že se shodneme při hlasování. Hlasovat se tady na ekonu bude 28. února. Takže to je konec jednání. Děkuji vám všem.